So, good afternoon everyone. Dobré odpoledne. Dobré odpoledne vám všem. Já samozřejmě doufám, že budeme mít to štěstí a někdo nám dokonce i rozsvítí. Já vlastně vůbec nevím, eh, proč jsme tady v takovéto divadelní atmosféře. Nicméně doufám, že někdo se snaží ten problém světel vyřešit a začneme tedy dnešním vyjednáváním a pokud tedy souhlasíte, tak můžeme schválit dnešní pořad jednání. A teď ještě několik sdělení. Čekají nás dvě výjimečné schůze ve Štrasburku v březnu pondělí 12. března od 7 hodin odpoledne budeme hlasovat o zprávě La Via, která se týká relokace EMA a ve středu 14. března od 2 do 3.30 odpoledne bude probíhat výměna názoru s paní komisařskou Běnkovskou týkající se follow-up eh, doporučení výboru EMIS. Za druhé, ve vašich složkách máte také zprávy o envy misí do Porto Margery a farmy. Dále máme tady také ehm, záležitost týkající se interinstitucionálního vyjednávání o eh, obnovitelných zdrojích energie, RED 2. Máme tady také ehm, první trialo, který se bude odehrávat zítra a pan Bas Eichhout jako náš zpravodaj bude součástí tohoto vyjednávacího týmu. To znamená, bude se účastnit trialogu a také těchto přípravných schůzí, které budou vyjednávat, ten, o, vyjednávat o tomto textu. Máme dnes tlumočení do 20 jazyků a jako vždy samozřejmě vše máte k dispozici online a kromě toho je naše jednání také webstreamováno. Tak, Potom tady máme doporučení koordinátorů, které jste dostali k dispozici v elektronické podobě od 20. února a pokud tedy nemáte žádné výhrady, tak je lze schválit. To stejné lze říci k zápisu z 11. ledna to znamená, že pokud nikdo nevznese žádné výhrady týkající se té, toho zápisu z 11. ledna, tak budeme tento zápis považován za schválený, považovat za schválený. Já si myslím, že tady v tuto chvíli zaznívají takové podivné zvuky. No doufám, že to nebude mít žádný závažnější dopad. Um, dále na naše jednání. Tedy tak a teď ještě něco o těch v tuto chvíli probíhajících interinstitucionálních vyjednáváních. Máme tady trialog, který se týká autorizace a dohledu nad eh, výrobky pro humánní a, humánní a veterinární užití a eh, zřizování Evropské agentury. To vlastně je něco, co v tuto chvíli tedy probíhá a v rámci prvního dialogu už tedy některá rozhodnutí padla, nicméně k implementaci samozřejmě dojde až ve chvíli, kdy dojde ke schválení celé zprávy Grostat a ve chvíli, kdy dojde k absolutnímu politickému sladění. Dále, co se týče návrhu nařízení týkající se zprávy a řízení energetické unie, tak tady máme první neformální trialog, který vycházel ze stanoviska Evropského parlamentu, tak jak bylo přijato 17. ledna a v souvislosti tedy s přístupem e, obecného charakteru rady z 18. prosince. To znamená, že došlo k aktualizaci v souvislosti tedy s doporučeními Evropského parlamentu. Evropský parlament, rada a komise tedy e, společně si vyměnili názory v souvislosti s těmito politickými otázkami, hlavně co se tedy týče různých inventářů, co se týče reportingu, Eh, eh, tedy politik GHG, eh, finanční a technologické podpory poskytované rozvojovým státům, aukcí ETS, výročního zpravování, výročního reportingu v souvislosti s pozměňovacími návrhy týkajícími, se ETS, LULUCF a také směrnice týkající se kvality paliva. A teď už se dostáváme k Evropskému akčnímu plánu jedno zdraví proti antimikrobiální rezistenci. A bylo mi řečeno, že mám slovo předat paní Karin Kaden-Bach. Takže máte slovo, kolegyně, prosím. Děkuji, děkuji mnohokrát, děkuji srdečně vás všichni vítám a děkuji. Antimakrobiální eh, rezistence jsou záležitostí, o které jsme v našem výboru už mnohokrát hovořili a jsou také ve středu pozornosti mnohých pracovních výkonů komise, ale nejen komise, ale také i příslušných agentur. Ale i přesto zjišťujeme, že velmi mnoho z toho, o čem jsme hovořili v minulých letech, to znamená včetně všech těch akčních plánů, protože v tuto chvíli už tady máme druhý akční plán komise, ze kterého vychází také eh, zpráva eh, s názvem Boon Health, a tady vlastně máme určité návody eh, nebo pokyny k něčemu, co už některé členské státy provádějí, ale u některých členských států máme ještě velký potenciál. Takže co se týká těch antibakteriálních rezistencí, tak antimikrobiální eh, rezistence znamenají to následující. Znamená to, že vlastně některé tyto léčivé přípravky už nefungují na některé bakterie. To znamená, že pokud by se ta situace měla vyvíjet tak, jak se vyvíjí dnes, mohli bychom za pár let dojít do situace, kdy eh, například eh, nějaká infekce močového měchýře v následujících letech by už mohla být nevylečitelná a mohla by vést dokonce až k umrtí. To by mohlo samozřejmě také zásadním způsobem transplantace, protože my víme, že transplantace bez funkčních antibiotik nemůžou být prováděny. To znamená, my tady hovoříme, hovoříme o globální úrovni na globální úrovni hovoříme o více jak 700 tisících úmrtích, tedy ročně, z důvodu této antimikrobiální rezistence. A to jsou samozřejmě ještě neúplné údaje, to znamená, tady ta čísla budou ještě daleko vyšší. A co se týče těch infekcí, které s tím eh, souvisí, tak například představte si, že někdo je v nějaké ústavní péči, je o o něho pečováno z, ně, z důvodu nějaké nemoci a teď si představte, že ještě onemocní nějakým eh, dalším infekčním eh, onemocněním, které v podstatě dnešními antibiotiky vlastně nemůže být vůbec eh, léčeno. A tady hovoříme o 37 tisících úmrtích ročně pouze v Evropské unii, což je číslo, které by se také mohlo zvyšovat. To znamená, tady hovoříme o velkou zátěž pro každého jednotlivce, pro každého pacienta, protože za A eh, ta terapie už není, vlastně nezasahuje dostatečně rychle, E, nebo i z toho důvodu, že v podstatě tady je to i spojeno s velmi rychle vysoce rostoucími náklady a Světová banka a teď to jsou věci, které nemám jaksi od sebe. Ne. V podstatě chci říci, že do roku 2050 tyto antimikrobiální rezistence mohou opravdu způsobit takové škody, jako způsobila nebo by mohla způsobit nebo způsobila hospodářská krize z roku 2008. To znamená, tady jsme opravdu ve chvíli, kdy už musíme přijmout nějaká opatření. Ak je to možné, že jsme se dostali do takovéto situace, kdy tedy tyto anti, anto, antimikrobiální rezistence hrají tak velkou roli. Samozřejmě, my jsme vymysleli, eh, vynalezli penicilín a od té doby ho vnímáme jako takový recept v podstatě skoro na všechno. Je to tedy také léčivý prostředek, který byl v podstatě někdy předepisován až příliš často, až eh, jaksi zbytečně. Antibiotika velmi často se předepisují, aniž by byla úplně přesně stoprocentně eh, známá diagnóza, hlavně teď například v období chřipkové Eh, epidemie, kdy vlastně mají virové onemocnění a oni prostě jdou do lékárny a trvají na tom, že prostě musí mít antibiotika, že chtějí mít antibiotika a a říkám, aniž by předtím došlo k řádně provedené analýze diagnozy. To jsou v podstatě věci, které, které se v naší době dějí. K čemu také dochází je, že lidé používají antibiotika, která našli někde v zásuvce z, z doby své poslední nemoci. To znamená, že se nenechají ani pořádně vyšetřit a používají je. Takže já jsem ráda, že některé látky na úrovni Evropské unie už naštěstí tedy vůbec nejsou používaná, například antibiotika, která měla podporovat růst. Eh, hovořilo se o tom také mnohokrát na celosvětové úrovni a já jsem velmi ráda, že v tuto chvíli eh, se hovoří i o tom, jak musíme v podstatě zohledňovat tuto otázku i v souvislosti s vyjednáváním mezinárodních dohod, protože antibiotika, říkám, byla a ještě v některých státech jsou stále využívána jako eh, růstová podpora. Eh, souvisí to tedy s živočišným chovem, s prevencí nemocí v živočišném chovu. Je to něco, čemu si musíme rozhodně více věnovat v budoucnosti. Máme tady opravdu řadu požadavků, které eh, jsem zapracovala do této zprávy a hovoříme tedy tady, nebo vycházíme, jak jsem již říkala, z toho druhého akčního plánu komise a to chci říci zcela jasně dnes. Ve skutečnosti je to takový skelet, který obsahuje ještě mnoho stanovisek nebo pozit, které musíme ještě prohloubit a skonkretizovat, protože to, co tady potřebujeme, je opravdu hodně manévrovacího prostoru. Potřebujeme lepší vzdělávání, lepší školení a tím mám na mysli i osvětlová, e, jaksi větší osvětu mezi pacienty. To znamená nejenom osvětu mezi těmi pečovateli nebo pečujícími, ale i těmi, o které je pečováno. Takže je to věc, o které je třeba hovořit v souvislosti s mnohými Eh, odvětvími, to znamená, je třeba zaměřit se na ty, kteří tyto antibiotika používají, včetně tedy těch, kteří je používají v živočišném chovu, tak, aby prostě ta osvěta, aby ta informovanost o antibioticích byla vyšší. Takže osvěta je zásadní. Ale dále, co se týče léčivých eh, přípravků, které v tuto chvíli už jsou na trhu, eh, může se týkat o přípravky, které už jsou zastaralé, které by, na které bychom se třeba, třeba tam měli podívat, u kterých bychom se měli ujistit, nebo měli bychom se celkově ujistit, že v podstatě to, co máme v tuto chvíli, je opravdu bezpečné. Ale to, co v každém případě potřebujeme, je vývoj nových účinnějších antibiotik. To znamená, tady potřebuje finanční podporu, protože chceme, aby antibiotika byla využívána samozřejmě co nejméně, což samozřejmě pro mnohé asi nezní úplně nejlépe, ale tady v podstatě potřebujeme najít nové modely, lepší modely, tak, aby byl podporován výzkum, který se nezaměřuje pouze na co největší čísla nás následného prodeje. A já doufám, že tyto modely najdeme a že i pro takovýto výzkum a takovou práci od vás získám podporu. Eh, samozřejmě chci poděkovat všem, kteří mi předali eh, své návrhy, svá stanoviska. A ještě jedna zpráva, o které, nebo je, jeden, eh, jedna oblast, na kterou nesmíme zapomínat, je v každém případě prevence. Napří, I včetně tedy vakcín, očkování. To je také něco, čemu bychom se měli asi začít věnovat trošičku více než doposava. Takže školení, vzdělávání, vyšší osvětu, to jsem už zmínila v souvislosti tedy s předepisováním a používáním antibiotik. A potřebujeme ještě intenzivnější spolupráci eh, s evropskými agenturami, včetně EFSI, EMA, protože tady potřebujeme sdílet, spolupracovat na společných eh, tématek, protože tady hovoříme o lidských i finančních zdrojích. A já bych vás poprosila, abyste se opravdu na tu zprávu řádně podívali, protože tady potřebujeme opravdu závazná právní ustanovení, která musí eh, platit do budoucna, protože já si myslím, že AML R by opravdu mělo být jednou z hlavních priorit, protože může opravdu vést k velkému lidskému utrpení a zároveň představuje důležitý hospodářský faktor pro celou Evropskou unii. A proto jsem také ráda, že v tom druhém akčním plánu se mimo jiné také hovoří o dopadech na životní prostředí, protože v tom prvním akčním eh, programu se hovořilo právě o humánní medicíně, o veterinární medicíně a jsem ráda, že tady se v tuto chvíli hovoří tedy o, i o environmentálních otázkách a zároveň je třeba se tady také podívat na otázku um, jaksi zpracovávání nebo odpadových eh, léčiv, což je věc, na kterou se musíme podívat například i jakým způsobem například eh, probíhá praní a úklid eh, v různých nemocničních zařízeních, protože tady také můžeme hovořit o přítomnosti různých zárodků nebezpečných, takže to jsou všechno věci, na které se musíme podívat. Do března můžeme tedy tady ještě doplnit, tedy co považujeme považujeme za důležité. Je to důležité pro další vyjednávání o tomto velmi naléhavém tématu eh, o němž musíme hovořit tedy společně s komisí, radou i s členskými eh, státy, protože je to opravdu zcela zásadní a musí se to stát eh, účinným nástrojem nejen tady v Evropě, ale na celosvětové úrovni. Děkuji. Myslím, že musíme nastolit nějaký časový limit, protože mám velmi dlouhý seznam řečníků. Takže když uvidíte hvězdičky, tak to znamená, že už jste hovořili příliš dlouho. Pan Petrle vystoupí za paní Zomr. Děkuji, je pro mne velkou ctí vystoupit tady jako Alois Zomr, jako zpravodaj, stínové zpravodajky. Ona možná přijde později, já bych jen rád odprezentoval to, co paní stínová zpravodajka Zomr připravila. Je velmi vděčná za tu vyváženou zprávu paní Kadenbach. Je přesvědčena, že se zpravodajka dotkla nejdůležitějších témat. A zároveň je přesvědčena, že naléhavě potřebujeme nová antibiotika. Nicméně všichni víme, že je obtížné vyvíjet nová antibiotika. Produkce je dlouhý a nákladný proces. Vývoj nového antibiotika trvá třeba až 20 let a mezi tím se vytvoří nová rezistence, takže musíme poskytnout pobídky pro produkci nových antibiotik, ale to není vše. Především potřebujeme zodpovědné nakládání s antibiotiky, která jsou nám dostupná. Často jsou antibiotika používána nadměrně nebo špatně. 30 až 50 předepsaných eh, antibiotik jsou zbytečné, lékaři je předepisují příliš rychle. Často je pacienti berou nesprávně nebo je přestanou brát zbytečně brzy. Mnoho Evropanů není dostatečně informováno o antibioticích. 57% z nich si není vědomo toho, že antibiotika nepůsobí na viry. 44% neví, že virová horečka či rýma nemůže být léčena antibiotiky, ale je to také důležité z hlediska zvýšené prevence. Nárůst AMR také vychází z nedostatku hygieny v systémech zdravotnictví. Především u zranitelných skupin je nutno více pracovat na prevenci. S tím souvisí imunizace cestou očkování, což může poskytnout efektivní zdravotnická opatření s doloženými ekonomickými výhodami. Také rozšířené používání antibiotik u zvířat sehrává svou roli. Omezení používání antibiotik u zvířat a vyvážené krmivo může také vést ke snížení používání antibiotik. Můžeme vytvořit také alternativy k antibiotikům. AMR je skutečné sociální i ekonomické břemeno. 700 tisíc lidí na světě na AMR ročně zemře. Podle odhadu ta čísla v následujících letech dramaticky porostou, takže možná budeme mít ten 10 milionů případů umrtí v roce 2050, což je více než umrtí na rakovinu. Takže je čas jednat já se těším na konstruktivní spolupráci se spravodajkou a se stínovými zpravodaji. Děkuji. Děkuji. A nyní pan Pěcha. Dvě minuty, prosím. Děkuji. Paní zpravodajka podrobně představila základní principy tohoto usnesení a já je plně podporuji. Evropský plán boji proti AMR je zcela zásadní. Je třeba předcházet nesprávnému používání antibiotik. Ten fakt se stal opravdu velkou hrozbou pro zdraví lidí. Je nutno bojovat proti nonchalantnímu, ovšem špatnému používání antibiotik. To vede ke snížení jejich účinnosti anebo k rozšiřování bakterií, které jsou vysoce odolné proti známým antibiotikům. A týká se to také veterinárních antibiotik a já doufám, že to v tomto návrhu dostane náležitou pozornost. Jedním z cílů EU musí být celosvětový boj proti AMR. Svět se stal globální vesnicí takže na hranicích Evropské unie nejsme schopni vystavět sanitární eh, kordon, protože bakterie si najdou svou cestu. Je nutno zdůraznit, že důležitá je spolupráce na poli mezinárodních organizací. Evropský akční plán musí obsahovat prioritní seznam patogenů, kterou vypracovalo VHO, a také musí se zaměřit na takové choroby, které se vlastně vrátily, vrátily zpět, jako je například tuberkulóza a další nakažlivá opatření, tedy onemocnění, takzvaná zapomenutá, anebo zanedbaná, protože nám se zdálo, že už jsme je dávno překonali, že jsme překonali tyto hrozby. Odhaduje se, že nárůst opor, tedy umr, smrtelných případů na AMR vzroste do roku 2050 na 10 milionů. Světová banka odhaduje, že před rokem 2050 kvůli infekcím způsobených eh, odolností vůči antibiotikům budou tyto ztráty eh, srovnatelné a s minulými epidemiemi a k tomu určitě nemůžeme, to určitě nemůžeme dovolit. Děkuji a nyní za paní Boylan. Ano, já mluvím za svoji kolegyni Lynn Boylan. Chci poděkovat zpravodajce. Přišlo mě opravdu znepokojivé, když tam někdo přijde, že je tedy šokován těmi statistikami. Nicméně já vyjádřím názor paní Boylan. Určitě je možno to posílit různými způsoby, například poskytnout lepší podporu členským státům. Vytvoření legálních cest pro působení a také tržních zdrojů by akční plán vybavil těmi zuby, které potřebuje, aby mohl bojovat proti AMR. Jsme znepokojeni, že v tomto akčním plánu jsou nevyužité jisté příležitosti a já v tomto smyslu předložím pozměňovací návrhy. Z výboru, který se zabývá životním prostředím i zdravím, je opravdu znepokojivé, že se nezabývá tou ekologickou stránkou. Chybí zde environmentální protokol, kde by se mohly hlásit porušení environmentálních standardů. Kdyby se ten protokol rozšířil na životní prostředí, bylo by to jednoduché a posílilo by to ten akční plán. My doufáme, že tento výbor podpoří silný environmentální postoj v tomto usnesení. Abychom dosáhli výsledku, potřebujeme cíle, potřebujeme k tomu také zdroje. Členské státy by se měly vytýčit kvantitativní cíle, protože ty budou základním kamenem celého akčního plánu. Členské státy musí bojovat povinně proti AMR, protože je tam příliš mnoho dobrovolnosti. Některé členské státy budou mít také problém s financováním a my budeme volat po jednotných standardech pro akční plán, který neslibuje žádné zdroje vůbec. A konečně se chci zabývat alternativami. EU je určitě lídrem v této oblasti. Investovala od roku 1999 1,3 miliardy. Ale už desetiletí trvá, co bylo obnoveno poslední nebo objeveno poslední antibiotikum ten problém se bude vracet. Potřebujeme celostní přístup, horizontální přístup k řešení AMR, který se nebude zaměřovat jenom na výzkum a vývoj. Musíme také se zaměřovat více na prevenci, na diagnózu a musíme zkoumat také různé alternativy jako cestu vpřed. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. Dívám se, jestli jsou tady další stínoví zpravodajové. Takže další řečník. Paní Jetemaky, vy jste stínová zpravodaj. A já jsem myslela, že je to pan Federli. Ano. Pan Federli je zpravodajem, ale protože se mu spozdil let, tak mě požádal. Já jsem a v každém případě chtěla dát slovo. Já tedy budu mluvit eh, švédsky, jestli to tedy nevadí. Uh, a, a já tedy musím rovnou říci, že souhlasím s postojem pana Federliho. Komise ve své strategii lokalizovala hlavní výzvy, před nimiž stojíme, pokud jde o odolnost eh, vůči antibiotikum. Ovšem komise nepředkládá žádné konkrétní návrhy řešení tohoto problému. A proto parlament musí vyslat silný signál ke komisi, že si přejeme vyšší úroveň ambicí a také rozhodnější přístup. Teď vyjádříme svůj názor na tři úrovně. Na lokální úrovni musíme provést takový přehled toho, jak by se daly používat antibiotika u zvířat, protože nadměrné používání antibiotik vede k odolnosti, k rezistenci. Dalším příkladem jsou nemocnice. A ty jsou zdrojem šíření takovýchto bakterií odolných vůči antibiotikům a proto členské státy na sebe musí vzít větší odpovědnost aby snížili riziko infekcí a šíření takovýchto odolných bakterií v našich nemocnicích. To byla tedy úroveň členských států. A za třetí úroveň Evropské unie. Tady potřebujeme konkrétnější zdroje, konkrétnější prostředky komise ne nutně tedy by mohla jít cestou eh, legislativní, ale třeba při eh, přeskumu stávajících směrnic eh, by mohla zohlednit AMR. Třeba když se hovoří o veřejných zakázkách, když se nakupuje maso pro školní jídelny, měli bychom také mít třeba takové evropské označení masa které bude potvrzovat, že tato zvířata nebyla krmena antibiotiky, že tedy nebyly použity eh, tyto prostředky. A také by se to mělo uplatňovat ve spolupráci s našimi partnery. Děkuji, paní Grostet. Děkuji, paní předsedkyně. Abych ze všeho nejra, nejraději tedy na úvod poděkovala kolegyně zpravodajce za její práci. Je pravda, že odolnost vůči antibiotikům je urgentní otázkou, ale mně se zdá, že ta zvířecí dimenze není dostatečně rozvinutá. V odstavci 2 se hovoří o obezřetném používání antibiotik v chovu a v akvakultuře, ale já si myslím, že bychom měli navázat na diskuze v třístranných jednáních o mé zprávě o veterinárních léčivech. Jsem proti odstavci 11, který vyžaduje zákaz prodeje antibiotik veterináři, kteří je předepisují. Vzhledem k tomu, že často ten veterinář je jediným kontaktem, tak by to nebylo dobré. Často nejbližší Nejbližší lékárna se nachází desítky kilometrů daleko, takže tam bychom to měli změnit. Konečně je také třeba zavést nové pobídky pro rozvoj, výzkum a vývoj, podporovat výzkum, stejně jako jsme to udělali u Eh, léků na vzácné choroby a pediatrických léčiv. Jsem pro odstavce 9 a 10, kde se zdůrazňuje význam nástrojů rychlé diagnózy, kdy je možno přesně určit nejvhodnější antibiotikum. A konečně v odstavcích 27 a 28 se hovoří o tom, že je nutno zasáhnout na celosvětové úrovni. Ale já si myslím, že musíme jít ještě mnohem dále. Musíme si vynutit vzájemnost našich standardů při používání antibiotik, když dovážíme maso, protože dovážíme i nadále poražená zvířata, kde byly používány antibiotika jako růstový faktor, i když tato praktika je zakázána v Evropě už velmi dlouho. My to nemůžeme dále tolerovat. Děkuji paní Rivazi. Děkuji paní předsedkyně. Já jsem souhlasila s vystoupením své kolegyně paní Grostet. Potřebujeme vzájemnost, reciprocitu, pokud jde o potraviny, které dovážíme do Evropy. Ve zprávě komise je velmi zajímavá jedna věta. Komise říká, tento pokrok je dnes ohrožen především kvůli nadměrné nebo špatné konzumaci antimikrobiálních přípravků, které podpořily šíření multirezistentních bakterií. Tato věta schrnuje v podstatě všechno. Co to znamená? Znamená to, že potřebujeme mít skutečnou politiku prevence. Já souhlasím se spravodajkou, které děkuji za její zprávu. My potřebujeme skutečně evropskou politiku prevence. Ve Francii jsme spustili takovou kampaň antibiotika, to není nic automatického. A teď máme antibiotika, když je potřeba, tak, jak je potřeba. Protože lidé většinou chtějí antibiotika, myslí si, že je to zázračná léčba, zázračný lék. My je musíme informovat, protože tímto budeme jenom posilovat antimikrobiální rezistenci. Potřebujeme tedy silnou politiku prevence. Týká se to lidí, ale týká se to i chovaných zvířat. A ta zpráva, kolegyně Grostet o veterinárních léčivech, eh, já bych si moc přála, aby prošla, protože dřív se dali kupovat antibiotika na internetu a to je úplně v rozporu s racionálním používáním antibiotik. A také Vidíte, že třeba působit na dobré životní podmínky zvířat. Čím více budou vyvíjet intenzivní chovy, tím více budete napomáhat preventivnímu používání antibiotik. Takže vidíte, že i dobré životní podmínky zvířat jsou důležitým faktorem při šíření, šíření chorob. Dále je třeba zlepšit přístup k účinným a levným lékům, které jsou alternativou k antibiotikům. A my tady vůbec nehovoříme o fagoterapii. Podívejte se na Google. Fagoterapie. Je to doplněk k používání antibiotik. Máte třeba zlatého stafilokoka, který je například v kloubech, ve vašich kloubech a vy jste odolní vůči antibiotikům. V současné chvíli je jediné možné řešení. Dostanete koktejl viru, který nedostanete v Evropě, to není možné, i když Francie byla lídrem s Pasterovým institutem, vy musíte prostě do Gruzie, tam vám dají injekci. A to je prostě taková virová injekce, která je specifická a působí proti zlatému stafilokokovi. Samozřejmě je třeba rozšířit eh, panel těch eh, antibiotik, ale je třeba rozvíjet i jiné alternativy, třeba ta fagoterapie. My ji teprve teď pomaličku začínáme rozvíjet eh, v Evropě, ale příliš závisíme na třetích zemích. Děkuji. Paní Dali. Thank you, chair, and I would... Děkuji, paní předsedkyně. Úvodem eh, bych chtěla poblahopřát paní Kadenpach za návrh této zprávy a já bych chtěla eh, pohovořit o dvou věcech, o kterých hovořila paní Kadenbach. Za prvé se to týká otázky environmentální a zemědělské. Eh, chtěla bych pohovořit o antimikrobiální rezistenci. Eh, často hovoříme o míře užití eh, v případě osob, potom se to používá i na zvířatech a zároveň to má vliv také na životní prostředí a to je věc, která mi činí eh, největší obavy. Eh, co se týče roku 2015, tak dvě třetiny všech antibiotik, která se používají, tak se používají specificky pro zvířata. A co se týče eh, eh, spotřeby těchto antibiotik, eh, tak to se zvýšilo 30% na 90%. Proniká to do moči, potom se tím znečišťují také vodní cesty a to souvisí s antimikrobiální rezistencí. A protože zvířata konzumují antibiotika, to potom jde do mléka a toto mléko potom konzumují naše děti. Takže když já uh, hovořím s občany v mém volebním okrsku, tak uh, lidé mají stále větší obavy, pokud je o nárůst uh, antimikrobiální rezistence a uh, lidé chtějí vyvíjet tlak na výrobce, tak aby jídlo, které konzumujeme, pochází od zvířat, uh, která uh, nejsou léčena antibiotiky a tento tlak bude stále vyšší. Eh, já nahlížím na tuto zprávu velmi pozitivně, protože doufám, že toto eh, bude řešit eh, také, jakým způsobem můžeme chránit sebe a naše děti, tak abychom na stolech měli zdravé jídlo. A zde bych se chtěla zeptat přímo zástupce komise, jakým způsobem Evropská komise plánuje zlepšit eh, situaci evropských občanů a to se týká rovněž členských států a potom ještě k environmentálnímu aspektu. Všichni chceme eh, pochopit, eh, co se děje, pokud jde o vypouštění těchto organismů, které jsou rezistentní vůči mikrobu, hm, tak bychom chtěli vědět, zdali komise zkoumá rozvoj farmářských Eh, postupů a AMR. Eh, děkuji. Frau Kaden. Eh, děkuji, paní Miller. Děkuji vám, paní Kadenbach, za toto velmi vyvážené stanovisko je také velmi komplexní. Já si myslím, že bychom neměli zde hledat pouze vyníky, ale měli bychom k tomu přistupovat postupovat eh, pragmaticky a věcně a zaměřit se, kde jsou problémy a kde spočívají řešení. Samozřejmě to eh, eh, souvisí s tím, že se musíme podívat na humánní využití antibiotik a také na stav zdraví, pokud jde o chov zvířat a veterinární medicínu. Zde jde o to, že e, musíme se zaměřit e, také na otázku vypouštění e, antibiotik do vodních toků. Tady jde o to, abychom se zaměřili na naše vodní plochy, protože my víme, že v nemocnici není povinné čištění a proto se do vody v Evropě vypouští eh, tady tato antibiotika a je potřeba, aby eh, se toto eh, řešilo a aby se tedy filtrovaly tady tato rezidua. Co se týče veterinární medicíny, tak já si myslím, že zde je důležitá prevence, zde můžeme udělat mnohé, ale chtěla bych oddělit domácí mazlíčky, kteří které dostávají antibiotika a potom chovná zvířata a potom tady máme ještě odstavec 11, k tomu se chci vrátit. Eh, co se týče na eh, právo podávat léky ze strany veterinářů, tak zde musím být úplně proti, protože ta realita vypadá tak, že na venkově eh, Eh, třeba u nás eh, můj zvěrolékař eh, bydlí 40 kilometrů daleko a když mám nějakou nemocnou krávu, dostanu recept a potom musím zase jet 30 kilometrů daleko a potom uh, musím znovu uh, zavolat zvěrolékaře, protože on musí uh, to aplikovat, musí aplikovat tu injekci a to prostě není uh, praktické. Uh, Eh, takže představme si, že třeba ta kráva má nějaký druh horečky. Takže tady to, eh, myslím si, že tohoto práva podávat eh, léky, tak toho bychom se neměli dotýkat. Děkuji. Děkuji, Madame Šelprik. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji rovněž paní Kadenbach. Co se týče problematiky AMR, tak to je věc, která je Eh, velmi důležitá pro Nizozemsko. A už máme mnoho studií, které se tím zabývají. Musíme eh, zabránit tomu, aby se tento eh, druh látek dostali do mm, oběhu osob. Ve Wacheningenu se eh, provedly studie, eh, také v Římě FAO skonstatovala, eh, že maso obsahuje tento druh antibiotik, ale nezapomeňme na to, že podle provedených studií pravděpodobnost, že maso bude infikováno, tak tato pravděpodobnost je nízká. Snížila se četnost tady tohoto těchto rezidují o 40 Ale musíme si uvědomit, že existuje velké riziko kvůli používání antibiotik v případě humánní potřeby. Takže problém je eh, v eh, humánní oblasti a protože lidé jsou hlavními vektory tady této antimikrobiální rezistence. A já si myslím, že bylo důležité, abychom měli přesná čísla, protože ty odhady mi přijdou nízké. Co se týče AMR, eh, tak toto je druh eh, pomalého tsunami. Eh, musíme se na to připravit, musíme podniknout kroky v nemocnicích, také v domovech seniorů a musíme také využít možnosti, které nám nabízí média, televize. Kolik ještě lidí bude muset umírat kvůli třeba infekci močového měchýře? Ehm, mohli bychom zabránit eh, mnoha dalším umrtím. Já souhlasím eh, s tím, co bylo právě eh, řečeno. To je ten hlavní plán a to je ta naše hlavní priorita. Děkuji. Děkuji, paní Schuldemuller. Děkuji vám. Eh, děkuji eh, paní eh, zpravodajce za opravdu velmi dobrou zprávu, která jde přímo k věci, pokud jde o antimikrobiální rezistenci, protože to, co je v humánní medicíně, tak nemůžeme oddělovat od té veterinární medicíny. To je opravdu velmi dobrý přístup, že to zohledňuje oba dva aspekty. Během příštích let budeme diskutovat i o dalším aspektu AMR. Eh, čeho jsme svědky v mnoha státech, eh, v Dánsku, ale třeba i v Nizozemsku, tak to je, že se stále zvyšuje počet osob, eh, kteří jsou infikováni nějakou houbou, nějakou bakterií, která je velmi rezistentní a je velmi obtížné to léčit. Byly případy nedávno v Nizozemsku, v Dánsku a Eh, ten eh, vývoj je eh, špatný, protože používáme příliš mnoho antifungicidních léčeb a tím pádem lidé se nemůžou léčit z těch protiplísňových chorob. A když já se podívám na to, co je důležité, ještě kromě toho musíme přidat ještě jednu věc do zprávy a to, že bychom měli vyzvat komisi, aby zajistila, to, že abychom měli možnost, pokud se nějaký výrobek používá příliš eh, mnoho v zemědělství a má ak, mm, nějaký aktivní účinek, tak abychom ho mohli stáhnout eh, z registrace. Potřebujeme eh, nějakou rychlou cestu, nějaký rychlý postup, aby ten výrobek se mohl stáhnout z trhu, když se používá příliš často, pokud tam existuje podezření, že tam Mm, dochází k nějakému špatnému vývoji a e, možná paní zpravodajka by se na to komise mohla zeptat. E, pan Poc? E, děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl rovněž poděkovat paní Kadenbach za velmi komplexní přístup a chtěl bych zde zmínit jednu věc, kterou považuji za velmi důležitou, abychom mohli pochopit otázku antimikrobiální rezistenci a to, že vývoj a ten, eh, ten, ta rezistence vůči antibiotikům je přirozená, ale problém je v tom, že my to zrychlujeme právě kvůli tomu našemu lidskému chování. A to eh, nejhorší, co můžete udělat, když se tím zabýváte, je, že když dlouhodobě podáváte nízké dávky antibiotik, protože to vede eh, právě k té rezistenci. A co je hlavní chyba? Eh, my tady potřebujeme preventivní eh, používání antibiotik, potom problém eh, při krmivu a potom věc, která je zcela zanedbána a to, že se používají antibiotika jako pesticidy. Třeba eh, glyfosát byl, má patent jako antibiotikum, protože většina těch účinků je jako antibiotikum. Toto musíme tedy řešit a já bych chtěl předložit několik pozměňovacích návrhů, abych toto eh, řešil, eh, protože ten problém je v tom našem lidském chování. Je to přirozený proces, ale my to urychlujeme kvůli tomu našemu chování, takže to záleží na nás, jak to bude dále vypadat s antimikrobiální rezistencí. Děkuji, pan Petila. Thank you again for the floor. Děkuji, děkuji za opětovné udělení slova. Já si myslím, že tady stojíme opravdu před velmi komplexním tématem. A já jsem velmi rád, že paní Kanbach se snaží nějakým způsobem to řešení nebo v podstatě to téma trošičku rozkrýt. Ale eh, rozhodně tady ještě se dozvíme daleko více. Vidím, že, nebo všichni ví, že používání antibiotik je součástí obvyklé doktríny. Já jsem se setkal s mnohými lidmi, kteří byli velmi naštvaní na to, že jejich lékaři jim nepředepsali antibiotika. Oni si mysleli, že každý dobrý lékař musí předepisovat antibiotika. To znamená, že dokonce i dnes, ještě dnes si lidé myslí, že prostě ten správný způsob léčby je podávání antibiotik člověk. A ano, je to něco, na co jsme se snažili reagovat z mnoha různých úhlů pohledu. Já rozumím, že se tady antibiotika používají, ale myslím si, že tady potřebujeme hlavně jiný přístup k té věci, jinou mentalitu. To je to, na čem musíme nejvíce pracovat. A já eh, si myslím, že je to tedy téma, ke kterému musíme přistupovat dost holisticky. To znamená, že ještě předtím, než začneme vyvíjet nová antibiotika, tak musíme eh, se aktivovat na různých frontách. A na jakých frontách? Eh, o jedné bych o jedné bych pohovořil. Je to hygiena ve zdravotnictví. Paní Somers to už zmiňovala. Naše pracovní skupina pro zdraví, která je součástí této, tohoto výboru, zorganizovala workshop, který se tímto tématem zabýval a de výzkumníci z dvou univerzit vlastně eh, pohovořili o funkci probiotik v nemocnicích. Hovořili o, o 90% e, úspěšnosti využívání probiotik. Nicméně, jak je možné, že i v těchto, v těchto oblastech se nadále používají staré chemické čistící látky, které jsou daleko méně účinné než probiotika. Takže to je eh, něco, eh, kde si myslím, že by měl začít fungovat ten náš společný trh. Paní Kavicon, děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych ráda poděkovala paní Kadenbar za skvělý návrh této zprávy. Je to zpráva, která se zhostila velmi komplexního tématu, které je velmi těžké eh, schrnout. Nicméně tady opravdu nastínala ty hlavní linie, kterých bychom se měli držet, protože tady hovoříme o jedné z hlavních výzev našeho zdravotnictví, protože pokud se tomu nepostavíme, tak by to mohlo být ještě, eh, mohlo by se to přetavit do ještě složitějšího problému, problémů, než je v současnosti rakovina. To znamená, jak si myslím, že bychom měli jednat. Tato zpráva velmi dobře hovoří o tom jednom zdraví, to znamená opravdu přistoupit k tomu holisticky i z úhlu pohledu environmentálního. V tuto chvíli v podstatě se vypracovává ještě nařízení o veterinárních přípravcích, takže to je něco, co by mohlo eh, jít v tom stejném smyslu, to znamená užívání antibiotik v živočišné zdravotném chovu nebo aby se nepoužívala antibiotika jako eh, podpůrné látky pro růst. Tady si myslím, že mi chyběla trošičku, troši, chybělo trošičku ještě zdůraznění toho důležitosti toho tématu, ale dobrá. Dále, co se týče té vyváženosti mezi tím využíváním současným a výzkumem. Já si myslím, že ano, tady potřebujeme ještě více výzkumu, ale tady je třeba si uvědomit, že ten hlavní problém představuje prostě to přehnané využívání nebo špatné užívání antibiotik. A proto si myslím, že by bylo velmi dobré, kdybychom se naučili tato antibiotika využívat lépe. Myslím si, že by to bylo i z hospodářského hlediska daleko účinnější. To znamená adekvátní užívání antibiotik a já si myslím, že je velmi dobré, že se tady hovoří hovoří o nových modelech výzkumu, protože doposavat ty pobídky, ty, či ty podpůrné eh, problémy nebyly, programy nebyly dostatečné nebo adekvátní. To znamená, potřebujeme samozřejmě znát závěry těch studií, které v tuto chvíli probíhají, ale v každém případě se souhlasím s tím, že potřebujeme nové modely výzkumu. Dále, co se týče globální úrovně, eh, antimikrobiální rezistence je něco, co nevyřešíme na evropské úrovni. To znamená, eh, tady samozřejmě eh, mikroby a bakterie neznají žádné hranice. To znamená, pokud chceme tento problém opravdu vyřešit, tak musíme hledat podporu a spolupráci na celosvětové úrovni. To znamená, potřebujeme také někoho nebo nějaký subjekt, který bude se najít, snažit najít soulad nebo spolupráci na celoevropské a poté také na celosvětové úrovni. A proto jsem velmi ráda, že tady v tuto chvíli i tato zpráva vyjadřuje realizuje tuto ambici. Děkuji. Děkuji a pan Kerike, prosím. Děkuji, děkuji. Paní předsedkyně, já jsem velmi rád, že co se týče makro antimikrobiální rezistence, tak je to téma jedné z našich zpráv. A já opravdu děkuji paní Karnbach za tuto zprávu. Myslím si, že je velmi dobré, že se tady v tuto chvíli bavíme o takovémto důležitém tématu. Jsem velmi rád, že tedy antimikrobiální rezistence, výzkum v této oblasti jsou tématy naší debaty. To znamená, rád bych řekl něco o těch svých dojmech, eh, které jsem nabil při debatách eh, v Německu Česku. Hovoříme tady o uvolňování těchto nebezpečných zárodků do životního prostředí. Podle současných výsledků různých studií víme, víme například, že v Dolním Sasku ve všech 12 zkoumaných případech byly v řekách nalezeny opravdu tyto nebezpečné eh, zárodky. A myslím si, že ke stejnému výsledku, hrůzostrašnému výsledku bychom došli asi, kdybychom zkoumali jakékoliv řeky kdekoliv eh, v Evropské unii. To znamená, hovoříme tady o tom čtvrtém stupni čištění, ke kterému prostě musí docházet všude. A kdy to půjde, kdy to začne fungovat. No bude to fungovat ve chvíli, kdy opravdu všude tam, kde je to třeba, budeme používat eh, ty správné filtry a budeme provádět opravdu ten čtvrtý stupeň čištění tak, jak je tomu třeba. Ale to samozřejmě představuje velmi vysoké náklady. To naše eh, úřady na místní úrovni nezvládnou. To znamená všechno, co se týče čištění vody, co se týče úklidu a čištění eh, v těch zmíněných institucích. Prostě tady potřebujeme opravdu finanční podporu, bez které to prostě prostě nepůjde. Takže jednat musíme, musíme. Děkuji. A tímto tady se dostáváme k panu Tevenachovi, který bude hovořit za Evropskou komisi. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem si pozorně vyslechl naše dnešní rozpravy a komise je ráda, že se odolnosti vůči antibiotikům věnuje tolik pozornosti. Čím více se o tom bude debatovat, tím bude větší povědomí a odhodlání všech bojovat proti AMR. Jak víte, komise přijala ambiciozní akční plán minulý rok s určitými aktivitami, které chce podniknout. Abych odpověděl paní Dali. Tento akční plán obsahuje rozvoj strategického přístupu k rizikům, které představuje přítomnost farmaceutických molekul v životním prostředí. A probíhá studie, která zahrnuje také konzultace různých zainteresovaných stran a cílem je tento přístup dokončit před létem a potom bychom mohli z toho vyvodit určité možnosti. Komise děkuje parlamentu za odvedenou práci a velmi pozorně prostuduje výsledek práce tohoto výboru i celého parlamentu. Děkuji. Děkuji. A nyní paní Kadenbach, slovo závěrem. Děkuji vám eh, všem eh, poděkovat eh, stínovým eh, zpravodajům či jejich eh, zástupcům. Děkuji vám za velmi konstruktivní výměnu názorů. Myslím si, že díky těm navrženým doplněním dosáhneme určitě dobrého textu. Potom se těším také na pozměňovací návrhy a doufám, že tato zpráva bude opravdu velmi užitečná, abychom dosáhli toho, že Evropská komise a e, členské státy budou e, moci dospět e, k nějaké změně, protože nejedná se pouze o otázku hrozby kvůli rakovině, ale existují tady i jiné hrozby. Třeba v tomto případě je to hrozba i třeba pro ekonomiku. Musíme přistoupit k velmi konkrétním krokům a je důležité, aby v mnoha oblastech se jednalo o závazná opatření. E, potom je tady jeden bod, kde jsem slyšela mm, určité odlišné názory, ale je důležité, abychom měli společnou legislativu v rámci EU, e, protože e, nestačí, aby pouze členské státy byly vyzvany k těm konkrétním krokům. Děkuji vám, tímto můžeme ukončit rozpravu Lhuta pro pozměňací návrhy je 5. března a ve výboru se bude hlasovat 16. až 17. května. A nyní přistoupíme k dalšímu bodu našeho pořadu jednání. Jedná se o ekodesign. Vyslechneme si prezentaci studie EPRS e o provádění směrnice o ekodesignu. Spravodajkou je paní Rees. Nejdříve bych tedy dala eh, eh, slovo těm, kteří nám eh, představí studii. Máme tady dva řečníky. Nejdříve Eh, pohovoří paní Eleanor Drabik z CEPS. Eh, děkuji vám mnohokrát za to, že jste mě mezi vás eh, pozvali a chtěla bych představit dokument z minulého podzimu a je to pohled zúčastněných stran o směrnici pro, o ekodesignu. A je to tedy hodnocení úspěchů a nedostatků. Eh, tady tato studie kvalitativní eh, revizí provádění směrnice. Eh, dostali jsme, schromáždili jsme různé názory ze strany Evropské unie a českých států, pokud je úspěchy a nedostatky. Máme tam zástupce ze sedmi členských států, byli tam zástupci z Belgie, Německa, Dánska, Spojeného království, Polska, Portugalska a Finska. Eh, jednalo se celkem o 27 expertů, se kterými jsme vedli rozhovory a ještě další jsme skontaktovali. A eh, toto je vše k dispozici v našem dokumentu. My jsme se snažili eh, abychom měli vyvážený dokument, kde budou zahrnuty různé názory, aby tam byly také zástupci z průmyslových odvětví, z nevládních organizací, vládních agentur a vědců. Eh, vzhledem k tomu ale, že jsme neměli dostatek času, tak eh, tento dokument nepřed, není tedy striktně statistický. Eh, potom cílem bylo, abychom zjistili, zali byly splněny cíle, pokud je především o účinnost energetickou účinnost a potom jakým způsobem směrnice vzájemně působí s ostatními. Eh, legislativními akty a jakým způsobem eh, by se mohlo eh, vše zlepšit. Děkuji. Chtěla bych nyní povořit o hlavních cílech této směrnice. Cílem je dosáhnout vysoké úrovně ochrany životního prostředí snížením možného environmentálního dopadu v případě výrobků souvisejících s energií. Je potřeba eh, zlepšit eh, účinnost eh, využívání zdrojů a energie, protože toto přispěje ke znížení poptávky po přírodních zdrojích. Většinou se má za to ze strany tedy těchto zúčastněných stran, že můžeme dosáhnout zlepšení v oblasti energetické účinnosti, ale že se už nevěnovala taková pozornost účinnosti využívání zdrojů. Eh, zúčastněné strany ale se shodly na tom, že eh, v rámci regulace výrobků se tolik nevěnovalo pozornosti účinnosti využívání zdrojů. Toto souvisí eh, s účinností surovin a to vede potom k našemu dalšímu dotazu, eh, co se týče diskuze se zúčastněnými stranami, pokud jde o účinnost eh, využívání eh, surovin. Ten názor byl takový, že bychom se měli soustředit na otázku účinnosti využívání surovin. Někteří měli za to, že existují mnohé bariéry. A Máme tady několik stanovisek ze strany zúčastněných stran, a to za prvé že bychom se měli soustředit pouze na požadavky, co se týče energetické účinnosti. Potom eh, druhý postoj, tak to byl názor většiny zúčastněných stran, že bychom měli eh, posílit eh, požadavky na účinnost využívání surovin, ale že je důležité, aby Ehm, tyto požadavky mohly být měřeny ze strany eh, orgánů a vzhledem k tomu, že tato eh, směrnice dosáhla určitých úspěchů, tak bychom eh, to měli ještě rozšířit na výrobky nesouvisící s energií, jako je například nábytek. Pokud jde o hlavní překážky, co se týče provádění směrnice, tak většina zúčastněných stran poukázala na Eh, otázku dohledu na trhu, eh, také, že je příliš eh, mnoho požadavků a toto je důležité především v těch výrobcích, kde dochází k velmi rychlému vývoji. A mm, problém je v tom, že může dojít ke snížení úrovně požadavků. A potom důvod nedostatku znalostí je, že se tomuto tématu nevěnuje dostatek pozornosti, protože je to téma, které se dále rozvíjí. Co se týče druhého bodu eh, na této průsvice, tak eh, většina eh, z kontaktovaných stran má za to, že Eh, dospěl se k tomu, že 10% až 25% eh, výrobků eh, nejsou v souladu s požadavky na ekodesign a hlavním důvodem je, že české státy nedisponují dostatkem zdrojů. Problém je v tom, že tyto procesy mohou být nákladné a potom neexistuje také dostatek testovacích zařízení, potom také nemáme dostatek jasných standardů je důležité, abychom měli eh, přesné testovací metody a tak, abychom mohli eh, zahrnout eh, požadavky na účinné využívání surovin. Na základě výsledků jsme přišli s několika doporučeními. Je důležité, abychom se zaměřili více na výrobky související s energií, potom se musíme soustředit na proveditelnost Eh, regulovaných výrobků, které nesouvisí s energií a potom bychom se měli soustředit na lepší proveditelnost eh, regulovaných eh, požadavků na větší účinnost surovin a musíme také vypracovat lepší pokyny pro testovací metody a také je důležité, aby tyto metody využívaly orgány, které provádí dohled nad trhem. Děkuji. Pan Javier Nebral Doraný z Katalánské univerzity, prosím. Děkuji. Aplikace směrnice týkající se ekodesignu a nařízení se hodně zaměří právě na využívání energie při výrobním procesu. Tak, prosím, další slide. Takže hovoříme o účinnosti energetických eh, produktů. To znamená, tady ta analýza je stále důležitější a důležitější. Tady jsme se snažili nějakým způsobem zanalizovat ty oblasti, ve kterých je největší manevrovací pole ještě pro zlepšení. To znamená management celkového životního cyklu. To znamená, čím více zelené energie využíváme v Evropě, tím důležitý, důležitější celý životní cyklus produktů. To znamená, že tyto směrnice a nařízení se musí e, zaměřovat na celý životní cyklus, včetně tedy výroby, údržby, opravy, trvanlivosti, což je samozřejmě zásadní právě pro oběhové hospodářství. To znamená, musíme začít analýzu těchto aspektů už v rámci přípravných prací na výrobu toto, na tyto produkty. To znamená, je třeba se zaměřit na tuto přípravnou fázi, která je zcela zásadní pro oběhové hospodářství. Tak dovolte mi, abych začal tímto obrázkem. Tady vidíte různé druhy žárovek. A na tomto chci v podstatě znázornit, jak vysoká je variabilita různých produktů. Je třeba si uvědomit, z jakých materiálů tyto produkty jsou vyráběny. Nicméně, tady ten design produktů už v podstatě naznačuje to, že nějakým způsobem znovu zhodnotit materiály, které jsou použity pro výrobu těchto výrobků, je opravdu velmi těžké. A proto musíme udělat všechno pro to, aby tyto produkty byly, měly co nejdelší životní cyklus a byly co nejlépe zrecyklovatelné. To znamená tak, aby na konci životního cyklu bylo jednodušší v podstatě ten produkt znovu zhodnotit nebo vlastně zhodnotit ty materiály, které ještě zhodnotit lze. Tak, my jsme to všechno zanalizovali. My jsme zanalizovali šest, skupinu, šest skupin produktů. Každá ta skupina má jiný status. Tady to vidíte oddělené i barevně. Uh, takže eh, vidíte, na co jsme se zaměřili, například na vysavače, na žárovky, televize, myčky, mrazáky, radiátory a ledničky. Takže toto je naše třetí zpráva. Jsme na té správné cestě, protože tady máme v podstatě dvě z šesti skupin, které tady v podstatě si vyžadují ještě nové požadavky. To jsou ale také produkty, které jsou pokryté novým nařízením o ekodesignu. To znamená, jde tady samozřejmě o energetickou účinnost právě v průběhu jejich aktivního životního cyklu. cyklu. Ale pouze vysavače a žárovky jsou produkty, které musí splňovat i uh, požadavky týkající se trvanlivosti. Vysavače, radiátory a, ledničky eh, musí splňovat i požadavky týkající se konce jejich životního cyklu. Takže tady potřebujeme se více zaměřit na ty právě ty otázky oběhového hospodářství. Je třeba se zaměřit na recyklaci, to už jsme zmínili hned na začátku. A Eh, samozřejmě tady potřebujeme systémovou analýzu těchto aspektů, to znamená potřebujeme technickou analýzu těchto aspektů hned na začátku těch přípravných studií těch jednotlivých produktových skupin, už při, té, eh, při tom vypracovávání designu. Tak dále. Směrnice o ekodesignu by měla být také legislativou, která se bude snažit v podstatě zajistit implementaci a musí udělat všechno pro to, aby byla samozřejmě v souladu s také se směrnicí o odpadech, o chemických látkách a dalších směrnicích, včetně tedy směrnice o odpadech. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Tak a kolegyně, prosím. Zpravodajka paní Rýs. Děkuji, paní předsedkyně. Mám začít rovnou o své zprávě, anebo budeme mít ještě sérii otázek a odpovědí s našimi dvěma experty. Mám začít přímo? Já jsem právě si říkala, jestli máte nějaké specifické otázky k těmto prezentacím. Nebo jestli chcete tu zprávu? jak chcete. Je to společná rozprava, včetně vaší zprávy. Dobře, děkuji paní předsedkyně. V každém případě chci poděkovat eh, oběma expertům za tuto velmi komplexní prezentaci. Pro mě není žádným překvapením, že tato studie je takovým základem, ze kterého jsem vycházela při své zprávě Jde tedy o směrnici o ekodesignu. Viděli jste to na těch fotografiích, je to legislativa, která pokrývá celou řadu produktů, které souvisí s energetikou, a televize, různé kotle, obrazovky. Brzy se to bude týkat i takových věcí, jako jsou třeba solární panely a tak dále. My jsme říkali, že ten ekodesign to je více než jen eh, skvělý nástroj. Já myslím, že to neříkáme dostatečně často, když eh, hovoříme o osvětě, tak eh, myslím, že daleka, zdaleka ještě nejsme na takové úrovni, na jaké bychom měli být. Je to skutečný pilíř, který napomáhá oběhovému hospodářství a energetické účinnosti. Komise uvádí, že směrnice o ekodesignu a nařízení o energy labeling umožní dosáhnout polovinu těch plánovaných úspor energie do roku 2020. To je skutečně enormní. A toto konstatování bylo opakováno i všemi partnery na okolatého stolu, který jsem organizovala společně s Michel Rivazi, to bylo 23. ledna tady v Evropském parlamentu. Ty výsledky, jichž bylo dosaženo, jsou už teď podstatné. Podle údajů komise politiky ekodesignu energetického označování umožnili eh, uspořit eh, více než 175 milionů tun ročně, což je ekvivalent spotřeby Itálie alespoň. Abych to možná trošičku přiblížila. Pro spotřebitele jako my, to znamená úsporu 490 eur na domácnost a na rok to je podle mě docela vypovídající. Není to zanedbatelné, potvrzují to dokonce i britské orgány ve své studii z roku 2015, kde se říká, že každá eh, libra, která byla investována do ekodesignu, přinesla 3,8 liber britské ekonomice. Takže když si uvědomíme, co jsme si četli v evropské kampani, v té poslední kampani eh, v britském, nebo tedy eh, ve Spojeném království, tak eh, to jsou věci, které třeba opravdu připomenout v současném klimatu obzvláště. Jsou zde i problematičtější body i v této oblasti, protože zaznívají kritiky, jednomyslné kritiky, které jsme slyšeli i tady, pokud je o toto spoždění, o tu pomalost, pomalé rozhodování. V roce 2004 když byla vydána první rámcová směrnice, jsem už byla zpravodajkou. Měli jsme velmi dynamický tým Evropského parlamentu z výboru Envy. Stínový zpravodaj eh, to byli třeba Petr Líze, Klot Turmes a vytvořili jsme opravdu skvělý nástroj, to konzultační fórum, do kterého byli zapojeni zástupci průmyslu, národní experti, nevládní organizace. A cílem bylo určit, zda nějaký produkt má podléhat opatření v oblasti ekodesignu, energetickému označování anebo vůbec ničemu. Tam se jednalo o porovnání nákladů a zisku. Jak jsem říkala, je to velmi pomalý postup, nedává producentům dostatečnou jistotu a proto v článcích 5 a 6 své zprávy trvám na tom, aby komise napravila tuto nejistotu. Evropští výrobci se musí spolehnout na stanovený rámec, je to pro ně důležité i z hlediska konkurence z neevropských zemí. Úspěch této politiky souvisí také se změnou směru, který právě probíhá, která právě probíhá v komisi. Komisařka Tajnen minulý týden odpovídal na řadu otázek způsobem, který byl povzbudivý. Hovořilo se o tom, že už bychom se neměli zaměřovat pouze na energetickou účinnost. Komisař řekl, používání zdrojů a recyklovatelnost produktů. Já s ním samozřejmě souhlasím, to jsou důležité, klíčové prvky, výrazy i mé zprávy. A navazuje to na třetí výzvu, které musí Evropa čelit, říkali to i naši experti, a sice posílit a zlepšit eh, dohled nad trhem. Přechod od eh, logiky ušetřování nebo šetření energie k logice šetření zdrojů protože účinnost do zdrojů nebo otázka účinnosti zdrojů už je částečně začleněna do pracovního programu komise do roku 2019. Týká se to všech produktů, včetně třeba vysavačů, televizorů s jiným typem obrazovky. Ne vždycky jsou zde uplatňována stejná kritéria, někdy se uh, studuje prodloužení životnosti produktu, někdy se zase studuje recyklovatelnost anebo možnost eh, rozložit ten výrobek na základní části. Teď mám na mysli třeba mobilní telefon. Já si myslím, že ten přístup, eh, příklad od příkladu, velmi individuální, je dobrý. Další věc, která byla jednoznačně podpořena a také požadována všemi zúčastněnými stranami u kulatého stolu minulý týden, to byla otázka dohledu nad trhem. Tam byly případy nedostatečného dohledu a čísla jsou skutečně znepokojivá. 10 až 25 produktů, které podlehají této směrnici, nejsou v souladu, takže to je až jedna čtvrtina všech produktů. A proto ty moje návrhy určitě směřují k tomu, aby se, se to, tato situace zlepšila, jsou to odstavce 11 až 13. Navrhuje například rozšířit evropskou databázi o tržním dohledu ICSMS. Tato databáze je vytvořena za účelem bezpečnosti produktů, mohla bych se rozšířit, proč ne, také na environmentální účinnost, eh, výkonnost. Tak to je návrh, proč ne. A dvě aktuality. První se týká začlenění mobilních telefonů do pracovního programu komise a druhá věc eh, se týká citlivé záležitosti a sice eh, předčasného stárnutí, zastarávání výrobku. Obě dvě věci mají velký dopad. Zatím nemáme žádná evropská opatření v této oblasti. Když si uvědomíme, že dochází k obrovskému a rychlému vývoji technologií, tak já si myslím, že tento závod, pokud jde o inovace, nesmí odvracet pozornost od ekodesignu. Třeba integrované baterie už není možné vůbec eh, nahradit, vyměnit, no tak je prostě nevyměňujeme a vyhazujeme celý přístroj a to nechceme. Chceme, aby právě komise začlenila mobilní telefony do svého pracovního programu, pokud jde o ekodesign. A mě by zajímalo, co si o tom myslí naši občané, naši tedy experti. A pokud jde o tu zkrácenou životnost produktu, máme zprávu Dran, kterou jsme přijali minulý rok. Já o tom hovořím v odstavci 8 své zprávy. Žil Parňo mě také informoval o tom, že zde máme ten systém označování, máme tam ten index eh, životnosti. Myslím si, že je důležité informovat eh, spotřebitele o tom, jak dlouho asi ten produkt mu bude sloužit. Eh, to si myslím, že je skvělá myšlenka, která by měla figurovat v naší závěrečné zprávě. Děkuji. Děkuji a teď mají slovo stínoví zpravodajové. Pan Kamos jako první, prosím. Děkuji, děkuji paní předsedkyně, děkuji samozřejmě kolegovi za jeho práci. Myslím si, že nám tím poskytnul opravdu dobrou, dobrý zdroj informací pro naší práci. Dále chci samozřejmě paní zpravodajce také poděkovat za její práci, za všechny snahy, které vyvinula pro to, aby došla k takovému to vyváženému textu. Ano, souhlasíme v mnohých místech s paní Rýs a hlavně s těmi částmi, eh, které se týkají opravdu změny perspektivy a mentality u ekodesignu. To znamená, v tuto chvíli se snažíme udělat všechno pro to, abychom transformovali naši ekonomiku do oběhové ekonomiky, tak, aby to tedy fungovalo a budeme to měnit celé. To znamená od té, těch počátečních informací, které budeme poskytovat spotřebitelům, tak od našeho způsobu komunikace s výrobci, tak aby ta transformace byla opravdu úplná. Musíme si uvědomit, že v tuto chvíli se bavíme o věcech, které mají přímý dopad na lidi a na užívání věcí každodenné, každodenního užití. To znamená udělat něco pro to, aby ekodesign se přetavil v každodenní úspory při využívání těchto objektů. To znamená, je třeba opravdu řádně promyslet každý krok, který učiníme, včetně tedy těch společných snah, které můžeme společně vyvíjet. Další bod, který já považuji za důležitý a chtěl bych zdůraznit, je to, že oběhové hospodářství je průřezovou oblastí, protože paní se pravodajko tady hovořila o panu komisaři Katajnenovi, který se vyjádřil minulý týden. Ano, je velmi důležité, aby přišel více předseda eh, komise a e, tato, toto jeho slyšení či jeho projev také je náznakem důležitosti oběhového hospodářství i v souvislosti s ekodesignem. A proto si myslím, že je velmi důležité zdůraznit, stejně tak, jak říká paní zpravodajka, abychom tady byli opravdu co nejambicionější právě v souvislosti s oběhovým hospodářstvím, abychom se na to opravdu soustředili. Nemůžeme se omezit pouze na eh, ekodizajny jako něco, co povede k energetické úspoře. Samozřejmě, samozřejmě, to bude jedna z klíčových věcí, ale je třeba si uvědomit, abychom, že nemůžeme prostě jen tak uh, um, vyhazovat důležité důležité materiály, které mohou být znovu zhodnoceny. To znamená, je třeba se na to zaměřit, stejně jako je třeba se zaměřit na implementaci již v tuto chvíli existujících směrnic. Protože některé evropské normy jsou tak rigidní, že vlastně zabraňují provádění některých těchto eh, směrnic. Takže tady bych eh, v podstatě se připojil eh, k té otázce, kterou už položila paní zpravodajka. To znamená, jaký smysl má to, že mobilní telefony nejsou součástí, či nespadají do rozsahu působnosti této směrnice. Ale nechci tady samozřejmě hovořit příliš dlouho, takže jsem položil otázku a ještě jednou v tuto chvíli děkuji paní zpravodajce za její práci. A jak již bylo také mnohokrát řečeno, i my se pokusíme v následujících týdnech tento text ještě pozměnit nebo posílit eh, našimi pozměňovacími návrhy. Děkuji paní Dali. Děkuji, děkuji paní předsedkyně a začnu hned tím, že poděkuji paní Hries za návrh této zprávy. Děkuji také za studii, která zde byla předložena a i tedy ze, ze strany obou řečníků a oběma jimi zastupující jejich institucím. Na to, co říká pana Ulpaluči, je rozhodně velmi dobrý základ pro debatu, protože obsahuje už řadu velmi dobrých návrhů v souvislosti s ekodesignem a kromě toho se tady také hovoří o tom, jakým způsobem tato směrnice může být ještě posílena. To znamená, ano, tady potřebujeme nějaké pozměňovací návrhy a ty naše se budou soustředit na následující. Je třeba zajistit lepší dohled nad trhem. Myslím si, že vše všechny členské státy by měly použít, používat společnou databázi dohledu, a v této databázi musí být také výsledky různých výsledků eh, kontrol na území EU. To znamená, ten dohled musí být opravdu průřezový a výsledky těch eh, jednotlivých kontrol by měly být registrovány v, tomto, v této databázi, která bude zpřístupněná všem. Dále, silnější dohled. To je něco, co rozhodně musí vycházet také z dobrovolných eh, dohod a musí se to týkat všech produktů, těch prodávaných online i těch neprodávaných eh, online. Dále, co se týče směrnice, o ekodesignu a směrnice o účinnosti budov, tak tady si myslím, že potřebujeme dobře fungující inspekční systém, který bude v podstatě eh, zajišťovat, že eh, účinnost eh, budov bude dostatečná, včetně také účinnost eh, energetických přístrojů a zařízení, které budou v těchto budovách používány. Takže tady je třeba samozřejmě plnit všechny, všechna pravidla a všechny požadavky týkající se oběhového hospodářství, včetně tedy recyklace a znovu zhodnocování hodnotných materiálů a poté samozřejmě také se eh, zaměřit i na úspory vody. Takže co se týče poté ještě práv spotřebitelů, tak tady my opět hovoříme v podstatě o společném systému, který by měl fungovat v rámci celé Evropy a v rámci jednotného trhu. A my samozřejmě se těšíme i do budoucna na velmi plodnou spolupráci s paní Rýs a těšíme se na další výsledky naší společné práce. Pan Pěka, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji také paní zpravodajce za předložení návrhu zprávy. Jménem paní Višněvské bych rád předložil následující komentáře. Návrh, který se týká uplatňování směrnice o ekodesignu, je třeba hodnotit pozitivně. Přináší to výsledky, pokud jde o snižování emisí CO2 a přibližuje se tím Evropská unie k realizaci cílu klimatické politiky. Zároveň je možno také snížit spotřebu energie. Je to dobrý návrh, především pokud jde o začlenování aspektu ekodesignu do oběhového hospodářství. Musíme také dbát o to, aby nové přístroje nebyly jen jednorázovými přístroji, které by se v případě poškození prostě vyhazovaly do koše. Výrobci musí zajistit možnost opravy těchto zařízení, případně jejich recyklovatelnost. Aby se ekodesign rozšířil na další produkty. To my samozřejmě podporujeme, ale nejdříve je třeba vyhodnotit dopad na životní prostředí. Je třeba zohlednit energetickou účinnost, která je jedním z nejdůležitějších požadavků, které je nutno stavět před všechna nová zařízení. Musíme mít na paměti, že všechny nové požadavky musí mít své technické odůvodnění. Je důležité, aby byly jednoduché aby výrobci a především výrobci z malých a středních podniků nenesly nadměrné náklady při jejich uplatňování a v důsledku mohly předkládat eh, řešení, která budou jak inovativní, tak i konkurenceschopné na trhu. Je také nutno zdůraznit, že směrnice o ekodesignu může rozhodně posílit členské státy v boji o lepší kvalitu ovzduší. Je třeba dbát na to, aby řešení, která přináší tato směrnice, byly konkurenceschopné na trhu a nerozšiřovaly tu šedou sféru. Děkuji, paní Auken. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Děkuji paní Rýse za její skvělou zprávu. Diskutujeme tady o věcech, které si pamatuji i z volební kampaně. Často jsme hovořili o věcech, které můžeme udělat doma. Ovšem občané si neuvědomovali, jaké výhody jim tato směrnice přináší. Říkali si, cože Evropská unie se zase bude vměšovat do našich Eh, návyků. Doma už se nebudeme moci obyčejně uvařit kafe. Takže já jsem opravdu velmi ráda, že tato směrnice je teď trochu vyjasněná. Důležitá věc, kterou musíme zdůraznit i v této zprávě, je úspěch této směrnice. Důležité je ovšem dále monitorovat situaci, musíme zlepšit kontrolu, musíme sledovat uplatňování směrnice. A jak říkala paní Rýs, musíme rozšířit působnost této směrnice, aby se hovořilo o účinnosti a o zdrojích. To je velmi důležité. V dánském parlamentu se diskutuje o nových informačních technologiích. A když jsme o tom hovořili, tak jsme si uvědomili, že jsme slíbili, že budeme mít nový hardware a budeme muset měnit i software. A to je účinnost zdrojů. Já si myslím ale, že by to tak mělo být běžně. Prostě měli bychom mít mobilní telefony, kde bude možno změnit eh, prostě ten software, nahrát novější software. Ovšem je pravda, eh, že ty přístroje zastarávají velmi rychle. Kromě toho tady máme naprogramovaný konec života a to je tedy velmi problematické, že ty produkty jsou prostě navrženy tak, aby trvaly určitou dobu a potom přestaly fungovat. A měnit telefon pořád, no to je opravdu problematické. Hodně se tady hovoří o recyklování, o opětovném používání. A to je věc, která chybí, protože se tady hovoří už eh, roky o recyklaci a já vidím, že pokud jde o třídění odpadu a sběru odpadku, tak dochází k velmi omezené recyklaci. To je problematické. Jsem tedy velmi ráda, že k tomuto tématu přistupujeme a myslím, že musíme být velmi obezřetní, pokud jde o otevření perspektivy, protože ta směrnice už je poměrně široká a hrozí, že budeme mít směrnici, která nebude fungovat občané řeknou, a Evropská unie zase tady řeší barvu mých vlasů, no to prostě není možné. No, já si myslím, že budeme muset být velmi opatrní a myslím si, že si velmi dobře uvědomujeme, o co tady jde. Děkuji. Děkuji a další je paní Evi. Děkuji, paní předsedkyně, i já děkuji za prezentaci této studie a děkuji také zpravodajce za skvělé stanovisko, které už předložila. I já se připoji k tomu, co zde říkali kolegové. Výhody této směrnice jsou zjevné. Nepochybně jsme dosáhli velkého snížení nebo velkých úspor při spotřebě primární energie. Také jsme snížili produkci CO2, díky nám ušetřili také spotřebitele. Ale to ještě není všechno. Tento legislativní text nám může pomoci ušetřit ještě mnohem více. Souhlasím s tím, co říkali další kolegové. Musíme nejen hovořit o energetické účinnosti výrobků, ale je naléhavé začít hovořit také o účinnosti materiálu, tedy o účinnosti zdrojů, které se používají pro výrobu produktu. Už od původní fáze, od fáze projektu můžeme definovat, jaký dopad bude mít ten daný produkt na životní prostředí z hlediska znečištění v průběhu celého životního cyklu toho výrobku. Je tedy důležité mít správné projektování. V souvislosti s tím souhlasím s tím, co říkali kolegové. Je potřebné, nutné hovořit o životnosti produktu, o recyklaci, o opětovném používání, o náhradních dílech, o opravách. Takže bych se ráda zeptala komise, zda chce uh, zavést nějaké povinné požadavky, pokud jde o minimální životnost produktů, pokud jde o náhradní díly. To si myslím, že je správný směr. A zmíním jednu velmi zajímavou studii EPA, americké agentury pro životní prostředí, kde se říká, jak na 10 milionů tun odpadů se vytvoří 294 pracovních míst eh, v celé té filiálce v celém tom řetězci na znovu vytváření a znovu používání výrobku. Zatímco se vytvoří pouze jedno pracovní místo třeba na skládce nebo ve spalovně. A to si myslím, že je veliká příležitost i pro naše evropské podniky. A otázka, kterou zde mám, kdy uvidíme nějaký indikátor, jako je indikátor CO2, jak máme třeba uhlíkovou stopu pro produkty. To by bylo velmi zajímavé i z hlediska dobrého informování spotřebitelů. A kdy také Evropská komise připraví nějaké pobídky, nějakou podporu pro přechod z ekonomiky, která bude založena na eh, produktech na ekonomiku, která bude založena na poskytování služeb. To bude situace, která bude přínosná pro všechny. poskytovatele služeb budou mít zájem na to, aby ty jejich produkty dobře fungovaly a aby měly pořád stejné vlastnosti. Děkuji zpravodajci ještě jednou za její práci a těšíme se, že budeme co nejlépe spolupracovat. Děkuji. Děkuji vám. Paní Grostet, děkuji. Já děkuji Frederik Ries ty komentáře a argumenty, které přednesla, byly velmi zajímavé. Tato směrnice o ekodesignu se zaměřuje na snižování spotřeby energie především v průběhu používání produktu a podle mě nedostatečně zdůrazňuje potenciál v oblasti oběhového hospodářství. Protože fáze toho designu je zásadní pro, okam, pro to, aby se tedy omezil dopad na životní prostředí, ale také, aby se zlepšila recyklovatelnost eh, a opětovné používání. Tam by tedy byly ty možnosti, různé možnosti, kdy ty výrobky vlastně dospějí ke konci svého života, co se s tím potom dá dělat. Je to rovnováha, kterou musíme najít. Musíme na jedné straně zohlednit eh, oběhové hospodářství a na druhé straně také konkurenceschopnost našich podniků. Důležitý je přístup eh, individuální, případ od případu. To by podle mě byla ta nejlepší možnost. Děkuji. Děkuji, paní Dovasi. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem byla zpravodajkou, nebo tedy navrhovatelkou ve výboru ITRE. Takže děkuji Frederik za zprávu a za práci stínových zpravodajů, že jsme dostali vlastně takovou tu skvělou zprávu na ITRE a teď navazuji na to, co říkala paní Grostet, jsme se snažili jít nad rámec energetické účinnosti, ale je to velký úspěch, protože souvisela s tím ta energetická známka, energetické označování, ale musíme jít ještě dále, musíme se pokusit rozšířit působnost této směrnice také na materiály. Účinnost zdrojů, oběhové hospodářství a také zdraví. To je zajímavé, že v tomto výboru se nehovoří tolik o otázce zdraví, když probíráme ekodesign. Když jsem hovořila o životnosti, tak prostě musíme přestat používat výrobky na jedno použití, musíme mít výrobky trvanlivé. A myslím si, že kdybychom měli nějakou tu minimální trvanlivost, bylo by to jednodušší, než někomu dokázat, že má naprogramovanou krátkou životnost u těch produktů. Když třeba nějaký výrobce řekne, já zaručuji, že ten můj výrobek bude fungovat pět let, deset let, a bude to jako třeba u automobilu. Někdo může dokázat, stejně jako tomu tedy bylo u těch automobilů, že je tam třeba nějaký podvodný software. Další věc je dostupnost náhradních dílů v průběhu celé životnosti toho produktu a také recyklovatelnost. Když se podíváte kolem sebe, je nepřijatelné, aby bylo možno produkovat výrobky, které nejsou stoprocentně recyklovatelné. Podívejte se na plasty. Vyrábějí se plasty, které nejsou recyklovatelné. Tím pádem se zde kumulují odpadky. A máme zde konzultanty, experty, tak by mě zajímal váš názor, protože musíme tlačit na to, aby když se tedy vytváří nějaký produkt ve fázi jeho designu, jeho koncepce, tak se na to musíme zaměřit na tu plnou recyklovatelnost, jinak zahyneme pod hromadou odpadků. Teď chci apelovat na komisi. Když vidím, že 96% produkce produkují Číněné, tak si říkám, co dělá Evropa. Já jsem ekolog, když vidím, že pokud jde o telefony nebo třeba fotovoltaické panely nebo větrné mlýny, tak je opravdu neuspokojivé, že většina je produkována v Číně. A pak je zde další věc. Endokrinní disruptory. My tady hovoříme o jejich eliminaci, ale pokud tyto produkty obsahují tyto látky už ve fázi svého vývoje, tak je to problematické. Musíme dosáhnout toho, aby členské státy měly prostředky ke kontrole a v tom musí komise sehrát svou roli. A ještě poslední kritérium je kritérium etické, protože musíme dbát na to, Musíme se postarat o to, aby komise mohla sledovat eh, ty materiály, ty suroviny vlastně od jejich původu, v jakých podmínkách jsou těženy nebo jinak získávány. To znamená, toto je tedy další kritérium. Ve výboru ITRE jsme měli velmi bohatou, zajímavou výměnu názorů a všichni byli velmi nakloněni těmto kritériím. Uh, děkuji. Santos Gil, eh, který pohovoří o návrhu zprávy. Eh, děkuji, eh, paní předsedkyně, děkuji za tuto velmi zajímavou rozpravu. Úvodem bych chtěl poděkovat Evropskému parlamentu, především tomuto výboru za to, že během let podpořil naši e, směrnici a jak už mnozí řekli, vedlo to k mnoha e, úsporám během let. Chtěl bych stručně zareagovat na několik věcí, které zde zazněly. Ano, pomalý postup a dlouhý proces při provádění těchto opatření. Většinou by to tedy dlouhé, Eh, jakákoliv inovace potom trvá 45 let, ale eh, tento nástroj je eh, velmi mocný a zakazuje přístup na trh, takže to je věc, kterou nemůžeme dělat lehkomyslně, trvá, trvá to. A samozřejmě, ale v některých případech by to mohlo být rychlejší. Co se týče účinného využívání zdrojů, tak dnes jsme schopni tam zapracovat určitá kritéria do těchto opatření, můžeme ale udělat více a tak, jak je v pracovním plánu, my se eh, snažíme udělat eh, více, týká se to eh, myček, praček a tak dále a k tomu máme návrhy na požadavek, tak aby se jejich životní cyklus prodloužil. Potom, co se týče záruk, tak ty by mohly sloužit ke eh, zlepšení životního cyklu. Dnes máme eh, požadavky na vysavače a další, ale tyto požadavky jsou eh, velmi obšírné a kdybychom to ale mohli použít třeba i v případě jiných nástrojů, tak to by bylo dobré. A také si myslím, že se musíme soustředit na to, aby se toto dalo eh, prosadit a abychom měli v této oblasti schodu. A to mě vede ke eh, dohledu na trhu. Je to důležité, musíme tam udělat více. My jako Evropská komise eh, musíme podporovat finančně členské státy, pokud je o kroky společného dozoru. A chci říci, že komise před Vánoci přišla s návrhem pro balíček volného pohybu zboží. Je to aktualizace Eh, rámce eh, dohledu nad trhem a nyní je to ve fázi spolurozhodování a očekáváme, že tam dojde ke zlepšení a bude to mít také dopad na ekodesign. A potom eh, mobily. To tady bylo zmíněno několikrát. V pracovním plánu jsme poukázali na to, že mobily a další produkty rychle se rozvíjející by tady měly být zhrnuty. Tady tyto výrobky se velmi rychle Eh, vyvíjejí a my eh, zůstáváme pozadu a musíme tedy nalézt jiný eh, způsob, jak dostat tyto výrobky do návrhu o ekodesign. Hovořilo se tedy o aktualizaci softwaru. V nařízení, které bylo přijato loni, tak především parlament trval na tom, že je důležité, aby aktualizace softwaru nezhoršovala fungování výrobku a já si myslím, že něco podobného bychom mohli mít v případě ekodesignu, potom rozšíření působnosti, to je věc, o které se tady hovořilo několikrát. Eh, my už dnes eh, se díváme na výrobky, které používají vodu, souvisí to s energií, týká se to eh, třeba zařízení do sprchy, protože mnoho výrobků souvisí s využíváním energie ale musíme mít na zřeteli, že e, v případě výrobků, které nesouvisí s energií a jejich dopad na životní prostředí, tak to e, probíhá e, v té první fázi, ale to je věc, kterou musíme mít na mysli, když hovoříme o působnosti. Děkuji. A nyní bych se chtěla vrátit k našim expertům, protože tady vám bylo položeno několik dotazů. Týká se to mobilu, potom paní Rivasy. Možná chcete eh, zareagovat na tu naši eh, debatu, takže nejdříve bych eh, dala slovo paní Drabik. Ano, děkuji. Zdá se, že se tady pohovořilo o všech bodech. Je tady eh, vidět pozitivní pohled na směrnici. Eh, máme tedy být eh, mnohem ambicioznější, máme zde dát požadavky, které musí být prosazeny a potom tady otázka úřadu dohledu nad trhem, to zde bylo také změněno a protože tady jsou požadavky na účinné využívání surovin a také rozšířit oblast eh, výrobků, tak samozřejmě ty náklady se potom budou eh, navyšovat. A pokud existují nedostatky v dohledu na trhem, tak to souvisí s otázkami konkurenceschopnosti, protože eh, to se týká výrobků mimo EU. Potom je tady otázka recyklace. Recyklace je velmi důležitá pro Evropskou unii a zde se Evropská unie může stát lídrem na trhu a je důležité eh, materiály dále používat ve výrobním procesu a využít eh, materiály mimo EU eh, v případě těch, které mají tedy sociální dopad. Pan Urány? Durany? Tady se hovořilo o několika aspektech. Já bych chtěl zdůrazněn jeden o kterém jsem já hovořila, chtěl by se vrátit té zprávě, kterou jsme vypracovali, a to, že e, evropský trh dováží výrobky a zároveň suroviny. A proto je stále důležitější, abychom ne, měli v potaz e, e, suroviny, protože my dovážíme ty materiály ze třetích zemí a v některých případech jejich energetické politiky nebo politiky snižování emisí uhlíku v rámci jejich eh, energetiky, tak eh, mm, nepostupují v souladu s našimi evropskými pravidly. Abych to řekl konkrétněji. Naše, naš, eh, naše energie Eh, má určité procento obnovitelných zdrojů a při používání jsme schopni zredukovat, tak jak je to v cílech evropské politiky, a my jsme schopni snížit energetickou spotřebu, tak ta energie, která se používá na těžbu kovu, v některých případech jsou to kritické kovy, takže ta energie, která se spotřebovává ve výrobní fázi ve třetích zemích, eh, které navíc eh, to mohou být země, kde se jejich energie zakládá na fosilních palivech, tak toto je e, stále důležitější, abychom zohledňovali tu fázi surovin a nesoustředit se pouze na tu fázi energie. E, to je věc, na kterou jsme se chtěli soustředit a e, můžeme k tomu uvést příklad. My jsme třeba zanalizovali výrobek z mědi a nejdůležitější trh na běť eh, my dovážíme hlavně z Chile a v 90. letech koncentrace mědi v Chile byla nad 3% eh, a nyní je to desetkrát nižší, tedy pod 1%. Zvýšila se tudíž energetická intenzita při těžbě a mají tam eh, eh, energetický mix tam v těch oblastech, kde jsou doly a vše se zakládá na eh, plynu, na fosilních palivech, kdežto my tady v Evropě máme jiný energetický mix. Proto bych chtěl trvat na významu toho, že musíme rozšířit analýzu na všechny fáze životního cyklu rovněž se zde hovořilo o o opravě výrobků. My jsme trvali na tom, že by se měla rozšířit eh, trvanlivost, eh, životní cyklus a my jsme se odkazovali na studie, které byly provedeny. Máme tady tři specifické odkazy na studie, které jsme neprovedli my, ale které už byly realizovány a tam se porovnávají výhody eh, mezi tím, že se rozšíří životní cyklus, anebo e, se e, použijí nové výrobky, které jsou e, energeticky účinnější. Ty dva příklady, které se tady zmiňují na základě jiných studií, tak tam se ukázalo, že rozšířit životní cyklus vede ke úsporám energie činící 5%, eh, v dalším případě 1%. A dále nejedná se tedy pouze o nové výrobky, ale už ty existující výrobky je důležité zde rozšířit jejich eh, životní cyklus. A eh, některý řečník se o tom rovněž vyjádřil, aby byly dostupné náhradní díly. To je rovněž velmi důležité musíme podporovat trhy, eh, kde budou dostupné náhradní díly. A na základě směrnice o ekodesignu a co se týče plánu a programu, tak co jsou důležitá, jsou opatření pro demontáž. Eh, také se o tom se hovořilo. že existuje zastaralost v oblasti inovací, to je, že existují výrobky, které už jsou zastaralé, předtím než se dostanou na trh. Měli jsme jeden nedávný příklad a jediný způsob, jak toto můžeme e, řešit z environmentálního hlediska, je, že se soustředíme na rozebrání a na opětovné použití dílů pokud my můžeme opětovně použít díly, které jsou ve výrobku, protože jsme eh, schopni tento výrobek rozebrat, no tak jsme nepřišli o tyto materiály. Eh, kvůli tomu, eh, že ten výrobek předčasně zastaral. Chtěl bych tedy trvat na, na možnosti opravit výrobek, na to, že se musí um, znovu moci použít ten výrobek a abychom prodloužili životní cyklus. Děkuji. Děkuji a paní Rýs, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Stručný závěr, protože bych chtěla jen poděkovat eh, všem řečníkům za jejich cenný přínos do této rozpravy i do našich budoucích prací. Je zde téměř jednomyslnost, pokud jde o vysoké ambice, a také velká konzistentnost, pokud jde o prostředky. Hovořili jsme o tom, že je třeba lépe zapojit uživatele. Zdá se, že souhlasíte i s těmi mobily že to nepůsobí žádné utrpení, že by se to tam také začlenilo. Hovořilo se také o strategii, pokud je o životní cyklus. A potom recyklovatelnost a opravitelnost. Otázky paní Grostet jsou ve zprávě obsaženy, myslím, že je to v bodě 8. Jenom chci říci, že asi jsem byla omezena tím prostorem, kolik to bylo, 6 tisíc znaků, tak eh, jistě musela jsem eh, to trošičku zestručnit, ale souhlasím s tím. Pokud je o rozšíření působnosti, tak já už to v podstatě navrhuji. Nezohledňujeme pouze kritérium energetické účinnosti. Myslím, že paní Dali velmi dobře říkala o produktech, které nepoužívají energii. Paní Auken také zdůraznila, že to nesmíme příliš přetěžovat. Dostáváme se k té základní otázce dohledu nad trhem. Už jsme hovořili o té čtvrtině produktů, které nejsou v souladu. Pokud jde o náklady, tak nejsem úplně přesvědčená. Víme, že když chceme, aby to bylo ambicioznější, tak to bude dražší ale musíme mít také jasný termín, protože čím rychleji to upletníme, tím větších úspor dosáhneme. Panu Gambusovi bych řekla, on tady hovořil o té nutné úrovni ambicí, já si myslím, že tu úroveň ambicí tady máme. V komisi ano, pan Katajnen eh, ano, ale když jsem hovořila s ostatními, tak tam není úplně jednoznačnost. Možná na radě bychom měli ještě někoho přesvědčit, ale já mám naději, že to dopadne dobře. Děkuji. Lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů je 6.3. a 25. a 26. dubna budeme hlasovat. A tím se dostáváme k střednědobému hodnocení, to znamená přeskum programu live. Máme tady opět seznam spoluspravodajů a já jim dám slovo, pokud tady samozřejmě jsou. Takže začínáme paní Švica. Pan Děkuji. Tak, eh, paní předsedkyně, velmi rád bych omluvil paní Švicu za to, že zde nemohla být přítomná, nemohla přijít a proto budu hovořit jejím jménem. Já jsem byl v podstatě spolu předsedou eh, této pracovní skupiny live a paní Švica chce poděkovat všem spoluautorům za jejich příspěvek k práci. Jak jistě víte, tak nástroj live je evropský nástroj, který se zabývá otázkami environmentálními a klimatickými. To znamená, že chce aktualizovat a zlepšit Eh, vývoj evropských komunitárních politik v souvislosti právě s eh, otázkami klimatického charakteru. A co se týče tady tohoto usnesení a této ústní otázky, se týká právě toho přeskumu, který souvisí i s hodnocením Evropské komise, která, které vlastně hodnotí ty první dva roky tohoto eh, programu. Co se týče eh, pohledu na věc ze strany paní Šuice, tak tady v tomto hodnocení chybí hodně podrobných přesných informací, které jsou velmi důležité pro hodnocení. Chybí tady také další další aspekty, eh, z, eh, z nich vlastně vychází velmi mnoho otázek. To znamená, potřebujeme více eh, důkazů o výkonnosti a účinnosti těch programů, které jsou prováděny. To znamená, že proto, aby to hodnocení bylo opravdové a řádné, aby ten přeskum probíhal řádně, tak potřebujeme ještě více informací. Dva členské E, státy v podstatě e, mají velký, v podstatě skoro dvou třetinový podíl na všech e, těch podpůrných incentivách. To znamená, že to přerozdělování prostředků je velmi nevyvážené. Takže paní Švica jako místo předsedkyně tohoto, této skupiny očekává, že se provádění těchto programů ještě zásadně zlepší zlepší. Chce, aby došlo ke zrychlení a k navýšení účinnosti. Paní Švejca mě také požádala o to, abych vyzval eh, členy výboru, aby se stali součástí nebo pomohli při práci této skupiny live. My musíme udělat jako členové Evropského parlamentu všechno pro to, aby tato skupina pracovala opravdu co nejlépe. Takže ještě jednou omlouvám paní Švicu za nepřítomnost, nemohla přijít a hovořil jsem jejím jménem. Děkuji. A pan Poch za pana Kaputa. Můj kolega pan Kaputo zde nemůže nezbýt a proto mě poprosila, abych hovořil jeho jménem. Tento eh, vlastně přeskum je zcela eh, jasným důkazem toho, nebo podává důkazy o tom, že tady tento nástroj se ubírá tím správným eh, směrem, to znamená, vidíme, že je v souladu se s těmi hlavními cíly strategie 2020, to znamená, že tady vycházíme z toho, že příspěvek některých projektů pro společnost eh, eh, tady eh, lze vyčíslit do sumy 1,7 miliard euro. Je to velmi relevantní téma i z toho důvodu, že mnohé z těchto programů se v podstatě eh, zabývají nebo snaží se postavit těm eh, reálným výzvám souvisejícím s klimatickými změnami. To znamená, snaží se eh, na to reagovat a zároveň jednat v souladu s dalšími evropskými programy. Komise zdůrazňuje také další aspekty, které je třeba zlepšit. Mezi nimi je zjednodušení v podstatě managementu řízení a zpravování udělování těch eh, grantů a dotací. Je třeba zajistit také rovnější vyváženost při přerozdělování těchto prostředků. Dva členské státy vlastně tedy dostávají více jak jednu třetinu všech eh, alokovaných prostředků. Za třetí je třeba posílit roli, roli občanské společnosti a neziskových eh, organizací při implementaci těchto projektů. Za čtvrté je třeba zlepšit komunikaci komunikační strategii tak, abychom se zaměřili, zaměřili více právě na ty cílové, cílové skupiny. A je třeba také zajistit strukturovanější komunikaci mezi všemi aktéry. A pokud mi paní předsedkyně dovolí, tak ještě k tomu, co chtěl říci pan Kaputo, bych rád přidal jednu věc v souvislosti s tímto hodnocením, že si myslím, že je naprosto nezbytné, abychom se zabývali také otázkou objemu financování, protože live představuje pouze 0,3 rozpočtu EU, což v podstatě neumožňuje eh, dosahování dlouhodobých cílů. Děkuji. Paní Görling, prosím, za sebe. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Moje skupina samozřejmě podporuje obsah tohoto usnesení. Myslím si, že toto hodnocení nebylo ze strany komise vnímáno jako dostatečně seriózním eh, způsobem, to znamená, chybí tady statistické a analytické údaje pro to, aby to hodnocení bylo možno považovat za řádné z toho usnesení a ta otázka k ústnímu zodpovězení je pouze toho důkazem. V první řadě eh, tady se hovoří hlavně o alokacích těch eh, fondů, to znamená, že tady samozřejmě problém toho přerozdělování, ale hlavně je třeba zajistit nějaké férovější eh, alokování prostředků za druhem eh, jsme velmi rádi, že se tady hovoří o tom integrovaném a symbiotičtějším procesu, který je důležitý, protože díky tomu by ty výsledky mohly být eh, maximálně mm, jaksi daleko lepší a mohly by být také eh, eh, vlastně využívány nebo mohly by být eh, realitou na všech úrovních, nebo ne pouze na té nejnižší. Je velmi důležité tady, abychom měli k dispozici dostatečné údaje ve chvíli, kdy budeme chtít provádět řádnou hodno, řádné hodnocení, abychom byli schopni také ospravedlnit jaksi naše požadavky na další prostředky z následujícího rozpočtu. A dále třeba je třeba se zaměřit také na to, co bude poté, až tento program eh, skončí? To znamená, jaké budou osvědčené postupy? Slyší? Pane Eku, prosím, máte slovo. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, my se vždy snažíme udělat všechno proto, aby ty roz, rozličné evropské politiky se vzájemně podporovaly, aby byly v souladu tak, abychom byli schopni dosahovat optimálních výsledků. To znamená, že je třeba zajistit mimo jiné také to, aby projekt LIFE byl v souladu s dalšími projekty, které jsou financovány z eh, prostředků EU, to znamená, ať už se jedná o politiky oblasti zemědělství nebo jakékoliv jiné. To znamená, my když jsme se poprvé, jak se obrátili na komisi, tak já jsem zdůrazňoval, že je velmi důležité, abychom i v souvislosti s výší toho rozpočtu a také dosahy na životní prostředí abychom opravdu i v souvislosti s politikou soudržnosti a s politikou zemědělství se zaměřili právě na tuto politiku. Nicméně eh, ten můj požadavek byl bez nějakého řádného odůvodnění eh, zamítnut. To znamená, když se podíváme na společnou zemědělskou eh, politiku, teď je tady někteří moji kolegové v podstatě na to reagovali tak negativně. Nevím. Možná ne všichni vědí, že Life vlastně financuje spoustu projektů, které kombinují nejen tedy životní prostředí, ale i zemědělství. To znamená, tady bychom měli být otevření eh, těm eh, synergickým efektům. Myslím si, že bychom si měli uvědomit, že vlastně skoro polovina eh, naší země je, tady v EU je tedy obhospodařovávána eh, v oblasti zemědělství a proto je třeba tady zajistit soulad. Já si myslím, že spolupráce se zemědělci v rámci eh, programu LIFE, to znamená snaha, jak si spolupracovat v oblasti ochrany životního prostředí, tak to je něco, co musí být rozhodně i z naší strany hodně pod podporováno. Děkuji, to znamená spolupráce mezi zemědělci a ochranci přírody. Děkuji, pan Ricardo Rosa za komisi. Prosím, máte slovo. Děkuji, děkuji, paní předsedkyně. Takže hned na začátek bych rád poděkoval výboru NV za tuto velmi dobrou a efektivní spolupráci eh, v souvislosti s, tou, s touto otázkou. Všichni víme, že live vzniklo v roce 1992 a vlastně od svého vzniku je to program, který je vnímán jako velmi účinný, má za sebou několik jaksi životních cyklů. My jsme se samozřejmě vždy snažili naučit nebo poučit se každé té jednotlivé fáze, to znamená, že jistě není překvapující, že tady v podstatě došlo eh, k tomu přeskumu a že tento přeskum nebo to hodnocení obsahuje velmi mnoho pozitivních eh, aspektů. Jde tedy obdobu, období 2014 až 2020. Hlavně v roce 2016 jsme odvedli velkou část práce. Několik eh, projektů, které jsme financovali z těchto zdrojů, už je u konce a ne, protože by tady jaksi eh, docházelo k nějakému spoždění eh, ale jsou u konce. Nicméně to nám nezabránilo v tom, abychom tedy vyhlásili jaksi nové kolo, a do kterého by se mohly přihlásit další projekty. A tento přeskum v podstatě potvrdil, že tento integrovaný projekt LIFE, což je v podstatě jaksi nová věc, se snaží členské státy podporovat samozřejmě ještě lépe a vždy za předpokladu dodržování jaksi souladu s legislativou. To znamená, tady podstatě potřebujeme opravdu zacílené plány a cíle, ať už se týkají čehokoliv, životního prostředí, eh, klimatu, vody, půdy a tak dále. Musíme opravdu zajistit, aby, ta implementa, aby k té implementaci docházelo průřezově, ale pokud možno celoplošně, opravdu na co největším území toho je možné dosáhnout prostřednictvím různých stimulujících aktivit, které eh, mimo jiné souvisí i s mobilizací jiných finančních prostředků, velmi často i z jiných projektů a samozřejmě vychází z předpokladu vzájemné spolupráce mezi všemi zúčastněnými eh, partnery. To znamená, to, je to, to jsou ty hlavní předpoklady Lifeu. Co se týče tohoto přeskumu, tak ten mimo jiné identifikoval i nové možnosti lepšího rozvoje a vývoje live, to znamená, hovoří se tady o důležitosti zjednodušit některé ty eh, procesy v souvislosti tedy s tím hodnocením nebo v podstatě s těmi nadcházejícími dvěma lety 2018, 2019 a 2020 a lepší zacílenost, zaměřenost těchto eh, programů. To znamená, je třeba samozřejmě vycházet z předpokladu eh, toho, že budeme chtít, aby program live eh, pokračoval i po roce 2020, aby byl i v souladu s tím novým konceptem oběhového hospodářství a pro zajištění souladu tady budeme potřebovat nové finanční prostředky, nové finanční prostředky, ale také nové nástroje, které zajistí vyváženější rovné využívání prostředků z tohoto programu. To znamená, že to musí probíhat efektněji a rovnoměrněji, včetně tedy té alokace finanční prostředku. Takže my v každém případě se těšíme na to, že budeme i nadále moci spolupracovat s Evropským parlamentem a že budeme sdílet v podstatě ten stejný cíl pro life, to znamená, aby odpovídal na ty současné výzvy a úplně zcela nakonec jsem bych rád připomněl a říkal jsem už o tom, Eh, nemůžeme v podstatě od eh, LIFEu očekávat, že v podstatě vyřeší úplně všechny problémy týkající se životního prostředí. To znamená, že tady potřebujeme hlavně tedy samozřejmě jednat zacíleně, musíme zajistit, eh, ujistit se v tom, že vše co budeme provádět v rámci live, bude v souladu i s dalšími politikami. To znamená, musíme být eh, účinní a musíme zajistit celoplošnou implementaci těch projektů, které jsem zmiňoval. Děkuji. Je tu ještě někdo, kdo by k tomu chtěl něco říci? Ne? Není tomu tak? Tak. Tady ta lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů je 6. března v 11 hodin a hlasovat budeme 26. 27. března. A dostáváme se ke kontrole uplatňování práva EU v roce 2016. Bude, je to zpráva paní zpravodajky Mariana Petr a jde tedy o kontrolu uplatňování práva v EU. Máte slovo, paní kolegyně. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení kolegové, většina chorvatských občanů podpořila vstup Chorvatska do Evropské unie. Jednou z hlavních eh, věcí, hlavních hodnot eh, je právní stát. Od té doby, co se Chorvatsko stalo nezávislým státem, byl právní stát vždycky velkou prioritou pro chorvatské občany. ale tak je tomu i pro občany jiných členských států. Dodržování pravidel je zásadní, protože bez toho není žádná bezpečnost, žádné investice, žádný pokrok ani ochrana životního prostředí. Na základě toho bych ráda řekla, jak bylo důležité proto, aby evropská legislativa byla implementována efektivně, aby chránila evropské občany, protože přináší také spoustu pozitivního podnikatelskému světu. Uplatňování legislativy EU ve všech evropských státech je skutečně zásadní. Zpráva Evropské komise o implementaci legislativy v roce 2016 hovoří o efektivní implementaci zákonů o implementaci zákonů EU. Já bych ráda zdůraznila následující věce: Zvýšení porušení práv a zvýšení porušení práv v roce 2016 v oblasti zdravotnictví a bezpečnostní potravin. Došlo k nárůstu mezi lety 2015 a 2016. Kromě toho došlo také k narušením v přeshraniční oblasti. Legislativa EU v oblasti životního prostředí je velmi komplexní. Bylo by dobré ji používat především, pokud jde o předvstupní fondy to by, byla velmi, to by byl velmi vítaný příspěvek. Pokud jde o pilotní projekty, to je také dobré, ale je třeba zvýšit transparentnost. Současná situace není tedy příliš znepokojivá, že by zde bylo více stížností od eh, občanů. To podle mě znamená spíše, že je zde větší zájem o evropské právní předpisy a možná také větší důvěra v evropské instituce. Hovoří se zde také o porušení práv v oblasti zdravotnictví a bezpečnosti potravin. Já to nemám ve svém návrhu stanoviska, udělám to tedy na základě pozměňovacích návrhů. Děkuji. A nyní stínoví zpravodajové. Nejdříve pan Velken. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji paní kolegyni za návrh stanovisko, ale bohužel musíme skonstatovat, že nedostatečné eh, provádění a opožděné eh, práva Evropské unie tak eh, Eh, vede k nákladům na eh, eh, k nákladům, co, co, se týče finanční oblasti a také se zhoršuje uh, ovzduší pro uh, občany a kvalita ovzduší se stále zhoršuje. My tady uh, popisujeme opravdu velmi závažný problém. Musíme skonstatovat, že jsme byli svědky porušení Eh, práv a proto bych chtěl říci následující, a to v minulém roce. Chci jasně poukázat na to, že stojíme před závažným problémem, eh, který se týká všech členských států. Některé členské státy eh, říkají, no u nás to není tak špatné, ale my bohužel vidíme, že všude existují tyto problémy. Především, co se týče našeho výboru, tak se nás to týká. Eh, došlo přes eh, více než tisíců eh, porušení smlouvy. V, roce, bylo to, v porovnání s minulým rokem to bylo o 300 více počtu porušení a dosáhli jsme tedy opravdu špatného stavu a je potřeba začít jednat. Můžeme třeba zlepšit oblast, a zde bych se chtěl obrátit na české státy, to, že Eh, právo Evropské unie se musí eh, uplatnit eh, rychleji. Třeba co se týče směrnice o kvalitě ovzduší, týká, která je z roku 2010. České státy měly dostatek času toto uplatnit a proto nemohou souhlasit s omluvou, že neměly na to české státy dostatek času. Já si myslím, že bychom se měli také zamyslet nad tím, že na evropské úrovni eh, by měly být větší eh, pravomoce, eh, tak abychom měli lepší dozor a díky tomu bychom bývali mohli mít lepší ovzduší v českých státech. Proto já vítám to, že Evropská komise ve své zprávě vybízí členské státy, aby zasáhly rychy, rychle, pokud je o porušování práv a ať už máme jakékoliv eh, eh, právo, tak toto musí být potom uplatněno. Eh, neměli bychom se zaměřovat pouze na novou legislativu, ale na uplatňování té, která už existuje. A nyní bych se chtěl obrátit na Evropskou komisi a i na jiné instituce. Někdy musí být členské státy podpořeny a tuto podporu, která by měla být poskytnuta, tak my tady třeba hovoříme o novém rozpočtu a já si myslím, že české státy by se měly zamyslet nad tím, zdali e, ve svých e, postojích e, k rozpočtu EU. Zali by si neměli stanovit jako cíl otázku životního prostředí. A jakožto člen výboru pro právní záležitosti chci říci, že potřebujeme kvalitní ochranné právní nástroje, tak aby občané měli možnost eh, prosazovat eh, právo Evropské unie, tak by mohli podpořit i naši práci. Děkuji. Vidím ještě někdo další? Pan Gerger, ne? Eh, je tady někdo z komise, prosím? Ano. Pan Slutis? Děkuji, paní předsedkyně. My vítáme návrhy z tohoto výboru. V každém případě se ubírají tím směrem, jakým chceme také pracovat. E, to znamená, my chceme také vyjádřit obecnou podporu této nové politice, která bude reagovat rychleji. E, životní prostředí v každém případě je prioritní oblastí této komise. Děkuji. Paní Pití, prosím. Po, pokud byste tady chtěla něco říct. Chvala, chvala Děkuji, děkuji. Je jasné, že ty údaje, o kterých jsem hovořila na začátku, nás vybízejí k tomu, abychom jednali opravdu co nejrychleji a abychom co nejlépe, nejintenzivněji spolupracovali s členskými státy. To znamená, i co se týče těch sankcí, myslím si, že ty pilotní nástroje se ukázaly jako velmi dobré. Ve chvíli, kdyby byly ještě transparentnější, tak by určitě byly schopny nebo by mohly být opravdu velmi účinnými instrumenty. Všechny členské státy se musí snažit prosadit v podstatě tento nástroj do své legislativy. Ve chvíli, kdy hovoříme o environmentálních politikách, ano, samozřejmě, že tady existuje hodně problémů, ale velký počet případů poukazuje na to, že občané jsou si vědomi toho, že je třeba chránit životní prostředí a že je mnoho oblastí, kde mohou být také Eh, aktivní a kde musíme být aktivní my, je také důležité si uvědomit, že i podnikatelská sféra se snaží angažovat, to znamená kladou nám otázky, chtějí se angažovat a ve chvíli, kdy zajistíme jaksi spolupráci eh, členských států, podnikatelské sféry, občanské společnosti, neziskového sektoru, tak to jistě povede k lepším výsledkům v oblasti ochrany životního prostředí a chceme opravdu dělat všechno pro to, aby pla- tuto planetu mohly s radostí využívat i budoucí generace. Děkuji, paní Petr. Tím jsme uzavřeli dnešní odpoledne a já se těším zítra v 9 hodin. U tohoto stanoviska paní Petr 1. března máme lhůtu pro předkládání pozměňovacích návrhů. 27. března budeme hlasovat ve výboru Envy. Hezké odpoledne.